Uh, good morning, everybody. Um, we're only just shortly behind. Eh, dámy a pánové, eh, dovolte, abych začal. Klíčoví účastníci jsou přítomni, takže to je v pořádku. A dovolte, abych vás přivítal na druhém dni naší schůze. A eh, měli jste obdržet snad aktuální program, aktualizovaný program na stole. Tak jenom Eh, bych chtěl upozornit na jmenování zpravodajů k celé řadě témat, o kterých budeme diskutovat dopoledne, což mě těší. Čeká nás hodně práce dnes dopoledne, abychom vůbec eh, nastartovali nebo restartovali celou řadu témat jako textil. A dnes odpoledne Připomínám, že celé odpoledne věnujeme směrnici o ochraně spotřebitelských práv. E, bude to diskuze, výměna názorů pod vedením pana Švába, zpravodaje k tomuto tématu. To je struktura dnešního dne a můžeme tedy přejít k prvnímu bodu programu, což znamená vlastně navázat na e, Eh, téma, eh, které se týká názvu textilí a souvisejícího označování textilních výrobků etiketami. Došlo ke změně zpravodajů a jsem velice rád, že pan Tuan Menders, který eh, v předchozích pěti letech byl velice aktivním členem výboru, našeho výboru IMCO, tak jsem rád, že převzal toto téma a potom ale i stínové zpravodaje paní Koumy, Eh, jedna z tvrdě pracujících místo předsedkyň a paní mm, Šaldemoza. Nevím, zda zde máme další ještě stínové zpravodaje, ale rád jim dám slovo i ostatním, kteří si tak budou přát. Také i máme tady zástupce komise, pan Luis Filipi Durau. Doufám, že jsem vás vyslovil správně. Vy budete hovořit za komisi, pokud se nemýlím. Z DG podnikání, DG Enterprise. Pan Durau je tam eh, šéfem oddělení, head of unit, a on se bude vyjadřovat eh, k stanovisku, k názorům zpravodaje a stínových zpravodajů. Také i hm, je pro mě potěšení, že mohu dát jako prvnímu slovo panu Mendersovi, aby zahájil diskusi. Prosím. Děkuji. Děkuji, Malcolme. Děkuji za slovo. Ano, samozřejmě jde o označování textilních výrobků a ti, kteří nevědí, o co jde, taková etiketa, jak to vypadá. Takže tady jsem přinesl ukázky. Jeden, dva, tři etikety, čtvrtá, pátá a e, s takovým malým textem. E, že na to potřebují brýle a e, možná je to i užitečné pro e, cvičení v různých jazycích, protože to tam máte španělsky, italsky, francouzsky, kde vám e, píšou slovo polyester. Takže mm, jenom Yeah. So actually what I ask myself... Já tedy si kladu otázku, kdo to čte. Hmm. A většina informací je povinných, ano, to je pravda. Některé z těchto informací vychází i z autoregulace, protože výrobci eh, jak si ze své iniciativy také si toto regulují. A já bych chtěl poděkovat eh, mému předchůdci, eh, který již tuto tematiku rozpracoval, de facto všechno již je hotovo a můžeme vít z toho, co on připravil. A hlavní cíl této zprávy je urychlit proces eh, uvádění na trh nových typů eh, látek, vláken. To znamená, o to jde. Eh, takže, protože tady existují předpisy, jak uvádět, eh, než se vůbec chválí nová vlákna, na, eh, aby mohla být uvedena na trh, tak to je, myslím, dobré pro průmysl, když stačí pouze jedna licence, ta homologace toho vlákna a lze to již uvést na trh a prodat výrobek 500 milionům obyvatel. A hm, hm, hm, zde je taková zajímavá věc, protože angličtina není v té směrnici mm, sice moje mateřština, ale třeba když se podíváte na kapitolu 2, přílohu 8, tak tam se dočtete, že, mm, to, mm, že toto se aplikuje na e, všech e, na vlákna všeho typu pokud, ale to není směsice a tak dále. A teď a teď pokračovat Eh, ve stejném duchu, to znamená jazyk, který se používá na těch etiketách, jenom mm, mm, moje úvaha je třeba to zredikovat, eh, protože to není dobré takhle ubít spotřebitele eh, informacemi, když slovo polyester de facto existuje stejně nebo má stejnou podobu v různých jazycích. Je to zbytečné to tam uvádět ve všech jazycích. Je třeba se zbavit některých těch povinných požadavků, eh, které vyplývají z předpisu eh, a určitě se nám podaří nalézt způsob, jak to zredukovat třeba jenom na jeden jazyk, anebo jenom na jména, názvy Eh, toho vlákna a potom třeba můžeme vytvořit takovou webovskou stránku, kde si spotřebitel to najde ve všech jazykových mutacích a tam si nalezne všechny informace, které potřebuje a kde si nalezne ty technické názvy toho daného vlákna ve všech možných jazycích. A možná taková stránka na internetu by byla užitečná pro spotřebitele, protože já si myslím, že pokud je to možné, tak eh, mě by i zajímaly názory spotřebitelů, co skutečně spotřebitel chce. Protože pokud skutečně se jim to líbí na těch etiketách, mít tam všechny ty jazyky, tak proč ne? Ale já si myslím, že asi většina spotřebitelů to vůbec nečte. Mm, všechny ty jazykové verze neprochází. Možná bychom mohli tedy eh, eh, eh, to standardizovat, to znormalizovat tak, aby uvádění na trh bylo rychlejší. Teď to trvá 3-4 roky, než někdo může vůbec začít prodávat výrobky z nového vlákna na trhu. Kdybychom to zredukovali na půl roku či jeden rok, tak určitě by to bylo dobré pro spotřebitele i pro průmysl a pro naši společnost jako takovou dále. Další eh, věc to je, jak pečovat o ty mm, textilie. To není povinné, ale všichni výrobci to tam dávají a to se mi líbí. Aspoň tedy moje žena eh, říká, že to kvituje s potěšením, protože potom ví, jak to vyprat a jak zachovat barvy a tvar daného výrobku. To je užitečné. Ale co jsem nevěděl, že výrobci musí platit za ty ikony, protože na to je <laughs> copyright, jsou chráněny autorskými právy. A možná by bylo užitečné se tedy zamyslet na těch, eh, eh, těch tedy ikonách eh, Evropské unie, které by se používaly všude na vnitřním trhu a které by mohli výrobci používat zadarmo, neplatit za to mm, žádné poplatky z titulu ochrany. To je k zamišlení. V některých zemích je to povinné to tam dávat, v jiných zemích ne, takže to asi bychom také měli zharmonizovat pro celý jednotný trh respektive tedy vnitřní trh. A já, já nevím, jaká je cena jak, mm, za ty piktogramy, kolik se platí na autorských právech, ale více méně bychom mohli zavést mm, nové piktogramy, tedy vytvořit nový design, eh, který by komunikoval stejné informace. To by určitě všem ve finále hodně pomohlo. Potom tady jsou určité přílohy, příloha 5 například, která popisuje textilní výrobky, u kterých se nepožadují žádné povinné etikety a třeba i hračky tam spadají, i jiné typy výrobků. E, například i eh, ty e, rukavice do kuchyně a e, takže my si můžeme si to prověřit se stínovými zpravodaji, zdali bychom eh, měli zrevidovat eh, tuto přílohu nebo ne. A já bych chtěl požádat sekretariát výboru IMCO, aby nám vytvořil eh, takový materiál s takovým briefingem, abychom hm, mohli třeba zjistit, zdali bychom měli zharmonizovat ty etikety o tom, jak se pečuje o výrobky protože my jako politici eh, třeba eh, my si myslíme, že to je třeba a eh, spotřebitelům je to jedno a třeba i výrobci jsou spokojeni s tím systémem. Tak vůbec zjistit, zda je to třeba zharmonizovat tento typ etiket s piktogramy o tom, jak pečovat. Potom požadavky, které se týkají zdraví, bezpečnosti výrobku a zdraví, ochrany zdraví a možná Eurostat a další organizace určitě mají již k dispozici spoustu informací a určitě sekretariát nám poskytne takový briefing o tom, co si myslí spotřebitelé o těchto požadavcích eh, v souvislosti s ochranou zdraví. A dále v souvislosti s přílohou 5. Tam je seznam výluk těch výrobků, které jsou vyloučeny, tak zase bychom mohli zjistit, co si o tom myslí spotřebitelé. Určitě země původu, o tom se tady v parlamentu diskutuje velice hojně. Má to být povinná informace nebo ne? A potom eh, eh, Země původu to znamená, kde se vyrábek šije, vyrábí, anebo tam, kde se nějak zhodnocuje, tedy kde se přidává hodnota pouze, nebo protože já jsem navštívil Čínu třeba a tam existuje obrovská fabrika, kde se vyrábí e, obleky Hugo Boss. A dokonce tam už mají i etiketu Made in Germany, protože v Německu asi na to naší knoflíky. Tak e, to všechno vypadá jako, že se to šije v Německu s tím já problém nemám tak, ale e, co s tím, kde je ta země původu? Je to v Německu anebo ne? A máme o tom spotřebitele informovat? Ano, takže to jsou takové úvahy, kterými jsem se zaobíral v posledních týdnech a určitě nalezneme řešení, protože je to dobré pro průmysl, je to dobré pro spotřebitele a já doufám, že se nám to podaří společně se všemi stínovými zpravodaji a se všemi, kteří mají k tomu know-how. Jsem přesvědčen, že určitě toto nastane v příštích týdnech a měsících. Také i mám tady takovou tabulku časovou, harmonogram, kterou eh, vám mohu zde předložit. Dejme tomu 15. 10. 15. říjen předložím zprávu k překladu 4. 11. Eh, budeme o ní mluvit 16. 11. deadline pro pozměňovací návrhy 1. 12. budeme hovořit o pozměňovacích návrzích a a pokud eh, možné, budeme hlasovat eh, ve výboru IMKO i na plenárce v lednu. Snažím se to urychlit, jak vidíte, protože ještě to věc rozpracovaná a jenom musíme s touto agendou už nějak skoncovat. A, tak, abychom si uvolnili ruce v lednu a abych já mohl pomáhat eh, s jinými tématy kolegům. Děkuji. Well, thank you very much indeed, uh, Tuan, for um, Děkuji mnohokrát za to, že jste se ujel tohoto tématu a že jste to celé zahájil ve svém charakteristickém stylu. Určitě budeme dále pokračovat v obdobném duchu. Já si myslím, že náš harmonogram vypadá dobře, ale necháme stínového zpravodaje, aby se k tomu vyjádřil. Koordinátoři se včera shodli na tom, že podpoříme informační materiál, briefing paper, který rozešleme. Budeme se snažit doplnit další podkladové informace, které budou sloužit k tomuto materiálu. Já myslím, že byste se mohl dohodnout se stínovým zpravodajem na upřesnění tohoto pracovního úkolu. To už je na vás. Nyní poprosím o kolečko. Stínový zpravodajové se vyjádří v prvé řadě paní Kremry. Děkuji. Samozřejmě, mm, já, eh, protože tebe první zkušenost zde, tak já doufám, že určitě eh, ta pracovní skupina, která se tím bude zabývat, se bude snažit a bude předkládat vynikající návrhy a budeme dobře spolupracovat. Mm, a takže, protože textil je to velice konkrétní materie. Já si myslím, že Mm, tento návrh eh, nařízení je dobrý návrh, protože jde o to chránit i spotřebitele a i pomáhat těm výrobcům, kteří přichází s novými vlákny a chtějí uvádět na trh a vyvíjejí je. Já také souhlasím s tím, že je třeba zjednodušit byrokracii s tím spojenou a všechny procedury, postupy pro eh, tyto eh, pro homologaci eh, těchto nových vláken a zároveň e, i tato byrokracie je hodně propojena s těmi piktogramy a s těmito nároky, takže já zcela i zde souhlasím s tím, že je třeba zjednodušit e, to, jak vypadá etiketa a bylo by vhodné, aby normy, předpisy, které již máme a které se jsou to především ty tři směrnice o textilu, tak já myslím, že ty jsou vynikající. Chtěla bych upozornit na jeden aspekt, který je propojen s novou technologií a tedy s novými vlákny. Já jsem Italka, tedy eh, textil. Pro nás to je významná věc. Je to sektor, který je v krizi, je to i sektor, kde mají velké problémy a především malé střední podniky, ale i um, ti, hm, spíš ta řemeslná výroba má problémy, tedy všichni ti malí se snaží mm, produkovat především kvalitní výrobky. A já eh, eh, bych chtěla se zaměřit a o tom i diskutovat s ostatními. Na to zdali je třeba eh, zde hovořit i o investicích nebo o financování těchto malých středních podniků, tak aby tyto podniky mohly vyvíjet nové typy vláken s hm, špičkou technologií. Především Eh, ty, tento vývoj eh, ten provádí velké firmy, které na to mají finanční prostředky a mohou do toho investovat eh, a aspoň tak to je u nás. U nás ty malé podniky na to nemají, ale těch je početně daleko více a vyrábí velice kvalitně. Já mm, souhlasím s návrhem e, nařízení, to znamená mít takovou odlehčenější, rychlejší strukturu, která by měla existovat v různých členských státech a jednat rychle. Pokud jde o harmonogram, zde já musím ještě detailně to prostudovat. Já mm, souhlasím s tím, že je třeba urychlit e, mm, celé to e, řízení, tak abychom mohli hlasovat na lednové plenárce ale také i zde mm, musíme samozřejmě jednat i se spotřebiteli a s jejich asociacemi, takže je třeba si dát na čas, abychom mohli zapojit všechny zúčastněné, tak abychom měli předpis, tedy nařízení, e, e, se kterým budou všichni souhlasit. To je trochu moje obava, mm, když se podívám na tyto deadliny, na tyto velice eh, eh, krátké lhuty. Především musíme prostudovat eh, to, jaké máme možnosti, s kým bychom se ještě mohli setkat a podle toho stanovit harmonogram. Cíl hlasovat v lednu, to mi problém nedělá, i když já si myslím, že to je vynikající nápad, ale v, těch mezifázích je třeba ještě mm, si říci s kým bychom měli jednat o tomto. A eh, je pravda, souhlasím s tím, že ty etikety jsou příliš eh, detailní, je tam příliš mnoho drobných informací a eh, je ale třeba proto i vyslechnout spotřebitele, co si o tom myslí a co si i o tom myslí různí výrobci modního průmyslu. Já Eh, se tedy zaměřím v mém přínosu na ochranu malých středních podniků, které v textilu eh, velice teď trpí. A mm, je třeba tedy i chránit ty, kteří vyrábí. Děkuji. Děkuji, paní Komi. Pan, paní Schalzmusson. Også tak til dig, Herr Manders, for et eh, altid godt og inspirerende. Dobrý den. Pane předsedo, já rovněž děkuji za velice inspirativní úvod. Tady vidím, že se budeme dotýkat mnohých velice relevantních problémů. Možná jste však ve svém návrhu nebo námětu zapomněl na jeden aspekt, totiž tady v sále bychom se ještě měli dotknout jedné stránky, totiž toho, že se musí eh, vzít brýle, aby si to člověk musel přečet, přečíst, neznamená, že to je stejně velké nebo malé ve všech zemích. To jsme snad vynechali, ale tady rozhodně souhlasíme s tím všeobecným směrem, který jste nastolil. Chceme zlepšit vnitřní trh z hlediska textilií i vláken a zároveň etiket ale hlavně se musíme řídit tím, co to bude znamenat pro toho spotřebitele. Využívá spotřebitel informací, které nachází na etiketách a z toho potom vyplývá, že je významné přesně se podívat, jakým způsobem pracujeme s etiketami, kde se nacházejí, tak aby si mm, mohl prakticky ten spotřebitel těch etiket využívat. A pak eh, mluvíte rovněž, že je důležité, aby samotná látka byla zdravá v tom smyslu, že nesmí být nasycena nějakými chemikáliemi, tedy ten zdravotní aspekt v tom vás rovněž podporuji. No a pak ještě aspekt eh, označení země původu. Ano, to by bylo výborné, kdyby se to podařilo ještě eh, nějak eh, začlenit do té problematiky. Rovněž i zde to musí být pro spotřebitele stále jasné, zda tedy je to opravdu vyrobeno v Německu nebo v Číně, čili tady se na to musí vrhnout více světla. A k těm jazykům. Kolik jazyků by se mělo na takové etiketě objevit? V zásadě souhlasím s tím, že tam nemusíme mít šestkrát totéž na různých eh, etiketkách, pak si je stejně odstřihneme, protože nám vadí. Důležité však je, abychom nemátli spotřebitele. Když tam má příliš mnoho různých jazyků, potřebuje to hlavně ve svém mateřštině, ale to se musí nejdříve dohodnout, jak s tím zacházet. Na jedné straně nesmíme spotřebitele zahltit přes přílišnými informacemi, na druhé straně ji musíme informovat dostačujícím způsobem. Tedy, jakým způsobem postupovat? Na první pohled se zdá, že je vše na výborné cestě. Na druhé straně bych chtěla upozornit na to, že hodně aspektů se ještě musí probrat důkladněji Zatím bychom to neměli uspěchat hlavně, musíme se tím zabývat důkladně, nesmíme eh, spěchat, jinak se mi ten časový program zdá dobrý, ale pokud se ukáže, že potřebujeme trochu více času, tak bychom to měli dále posunout. Například tu lhůtu prosincovou pro předkládání pozměňovacích návrhů. Jinak na první pohled to vypadá dobře a já už se těším na spolupráci. Děkuji. Uh, thank you very much. Děkuji, paní Šaldemoza. Paní Rula je další. Ona se bude věnovat eh, ta, tomuto materiálu za Řecko, za zelené. A dále zde máme další přihlášky do diskuze. A dále zde máme na seznamu pana Švába. Já teda promluvím pouze krátce, pouze bych poukázal na jednu věc. Pokud mluvíme o etiketách, o označování, tak nám musí být jasné, že stále více máme mezi sebou alergiku A právě často alergie vznikají, eh, když se mm, pokožka setká s novým vláknem, s nějakým materiálem a tady je důležité, aby spotřebitel věděl přesně, co je v tom kusu oděvu. Zejména protože máme stále nové technologie, uvádějí se na, na trh nová vlákna. Tam to nesmí být příliš zjednodušené. Všem musí být jasné, jak se ten výrobek vyrábí, co je v něm obsaženo. To bude e, něčím, na co se já budu soustředovat, tak toto i pře dložím rovněž eh, ty mm, to ušetření eh, nových eh, nákladů na autorská práva, že bychom si vynalezli vlastné symboly. To si myslím, že je trochu absurdní. My bychom měli mít v celém světě stejné ikonky a právě o to jde, protože si člověk může koupit kus oděvu kdekoliv a ať si jej už koupí v eh, Spojených státech nebo v Evropě a to ve srovnání v tom kontextu jsou náklady na autorská práva minimální, když víme, že máme záruku, že v celém světě to může vypadat stejně. Děkuji. Tím jsme uzavřeli kolečko stínových zpravodajů a není pan Šváb a paní Kepa. Mohu uzavřít naši diskuze. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych rád poděkoval jednak paní zpravodajci, jednak všem stínovým zpravodajům Opravdu se mně zdá, že tady máme ambiciozní um, návrhy um, a že se to podaří do ledna. Některé prvky se samozřejmě tady už přesouvají na trochu jiné, jakoby důrazy nebo akcenty. Tady například pan Manders zachází až tak daleko, že by vlastně nové etikety zaváděl a to na tom vnitřním trhu nás vede k tomu, že bychom si prohlédli všechny etikety, protože kdykoliv navrhujeme nový, novou zákonnou úpravu a kdykoliv bude nějaký nový speciální materiál, tak ti pak taky budou muset uvažovat, jak se to zračí na té etiketě. Tady nesmíme uh, Eh, upadnout do nebezpečí, že bychom vždy vynalézali znovu Ameriku, když bude nějaká nové vlákno nebo nový materiál. A pak heterogenní evropský trh. S tím máme co dočinění a velkodovozci si často dovážejí hlavně z dalekého východu. Tady já to nebudu rozvádět, kolik z Turecka, kolik z Číny a z jiných zemí, ale je samozřejmě, že v některých jeho evropských zemích stále ještě existují malé podniky, podniky, kteří vyrá, které vyrábějí pod velkým konkurenčním tlakem. A nabízí se otázka, ehm, mluvíme, že ehm, by se měly upravit i dovozy nějakého malého počtu nových vláken. Jak to udělat, abychom je neznevýhodňovali? E, tady máme například zpravodaje z Bádenska Vrtenberska a e, on přijede v tom Štrásburgovém týdnu. Já to rád zorganizuju. Vím, že tam některé kolegy to zajímá, rovněž i italští kolegové mají kontakt a rádi ho zavedou do některých malých podniků k malým výrobcům tedy kusy oděvu, tady máme velký kontrast mezi ženami a muži. Já se jenom dívám, kolik je tam bavlny a pak to po prvním vyprání všechny ty kousky odstřihnu, protože mi vadí. Přesně tak. Nikdy jsem ale s tím neměl žádný problém a zajímalo by mě, zda bychom si neměli troufnout dokonce říci, že E, podíl alergií, jež vznikají z důvodu oděvu, klesá na rozdíl od jiných druhů alergií. Proto, když tady například mám zkušenost s tím, jak nakupují pro děti oděvy, tak musím říct, že to, co se dá koupit v Evropě, není špatné. Ale samozřejmě se budu těšit na další diskuse a srovnám si ty náporovnám si s ostatními. Uh, thank you very much. Děkuji. A není paní Gebhardt. Vielen Dank. Ich eh, Děkuji. Já už vidím, že se jedná o téma s velkým emocionálním nábojem. Jde o člověka, jeho bezpečnost, to, co má na sobě, což je velice důležité. A já už tady předem odpovím na jednu otázku, když právě o ní mluvil i pan Manders, i pan Šváb. Já osobně si to vždy musím eh, přečíst, protože já například s některými vlákny problémy mám a zajímá mě, co je tam napsáno a rovněž, aby to tam bylo v jazyce, jemuž rozumím. Tady se domnívám, že je to důležitá věc. Nemůžeme se vyhnout tomu, abychom tam nabízeli informace, které ten spotřebitel potřebuje, když se rozhoduje, zda si to koupí. A dokonce si musím tu etiketu často přečíst, nebo můj muž si ji přečte, aby věděl, zda já se toho můžu vůbec dotknout. Čili tady je důležitý zdravotní aspekt a nárok a ty informace jsou tam nutné. Další věc. Já tady chápu, že ruší všechny veliké množství různých etiket to není z důvodu zákona, ale takto si to organizují výrobci v Německu například, když se něco prodává, tak tam přece není žádná povinnost, aby to tam bylo ve všech řečích. V Itálii je pouze povinné, aby to bylo italsky, na Maltě maltésky nebo anglicky a v Německu německy. Ale výrobce si zjednoduší život tím, že se rozhodne, že nebude tisknout jinou etiketu na rozdílné trhy, ale že si to tam vytiskne ve všech jazycích a pak to může prodávat kdekoliv. Já se domnívám, že jim v tom nemůžeme bránit, pokud se takto rozhodnout, ale když to zjednodušíme, že by měl být jazyk, který bude ve všech zemích přijatelný, to také nemůžeme, protože tady je nutné počítat s tím, že jsou i lidé, jež nemluví ostatními evropskými jazyky jen svou mateřštinou a od nich nemůžeme žádat, aby si najednou dokázali přečíst etiketu v jazyce, jež je jim cizí. Proto tady musíme bohužel nechat výrobcům volnou ruku. Oni si to tak rozhodli, to bychom upravovat neměli, tam nemůžeme zasahovat. Nesmíme zavádět žádnou úpravu, která zároveň omezí právo spotřebitele číst etiketu ve své mateřštině. Další věc. Zavádění nových textilí, nových vláken, jež jsou neustále vynalézána. Tady bychom měli zavést úpravu tak, kdy, aby to bylo možné, zavést například nový název nějakého vlákna, který bude platný pro celou Evropskou unii. Jedná se o novinku, tedy ten název by se pak nemusel překládat. To by se dalo upravit tak, aby výrobci těchto vláken už s tím mohli počítat. Zároveň jsem si vědoma, že oni ani to nechtějí, protože mnoho občanů vnímá jméno, třeba i vůli reklamě, často pomůže, když je jméno jiné a často působí nějaká kombinace nějakých písmen různě na různé mluvčí různých jazyků. Tedy ani výrobcům by případně nemuselo vyhovovat, kdyby bylo jedno jméno. Ale můžeme to zvážit. Zda by stálo za to mít jeden název pro celou Evropskou unii, protože to by bylo nejefektivnější z hlediska odbourávání byrokracie. Je tady tedy pár různých záležitostí, nad nimiž se musíme opravdu důkladně zamyslet, kterým směrem půjdeme. Proto je opravdu dobré navázat dialog právě i s výrobci, ale zároveň i třeba s vývojovými laboratoři, které pracují na nových vláknech, co oni k tomu mají co říci, co považují za nutné a co považují za případně možné, tak abychom nic neopomněli. A tady už poslední věc. Jasné označování je nezbytné, aby si spotřebitel mohl orientovat, zároveň jasné označování toho, jak eh, zacházet eh, s nějakým kusem oděvu, jakým způsobem to prát, eh, v jaké teplotě. Ale tady souhlasím s panem Švábem a s paní Šaldemoze v tom, že do, vynalézat nebo zavádět nové piktogramy, to ne, je lepší držet se toho, co už lidé znají, čemu rozumí, znovu nějaké evropské značky zavádět, to bych nepovažovala za moudré. Uh, Děkuji všem. Já myslím, že mohu opravdu poděkovat za velmi široký záběr různých příspěvků. Se, chce se k tomu vyjádřit ještě někdo další? Možná nyní poprosím pana uh, eh, Dirala z komise, aby se vyjádřil a aby nás seznámil se svými stanovisky k tomu, jak se vyvíjí diskuze. A ještě než mu dám slovo, tak se omlouvám, že jsem zapomněl přivítat zástupce rady pana Svárena, kdo je, který je předsedou pracovní skupiny. Děkuji, že jste dorazil. Thank you, Chairman. Uh, thank you very much for giving us the opportunity to provide some information and some comment. Díky za možnost seznámit vás s tím, jak se vyvíjí ta diskuze ohledně tohoto nařízení. První řadě mi dovolte upozornit na to, že z mnoha úhlů pohledu se toto nařízení vytvářelo v rámci snah Evropské komise o zjednodušení právních předpisů. Cílem tedy je změnit tři směrnice a učinit z toho jeden předpis. Tak, abychom ušetřili čas výrobců, národních států a jejich zprávy a abychom také podnítili inovace. Rovněž také chceme přinést výhody spotřebitelům, aby se rychleji zaváděly na trh nové typy vláken. Musím říci, že máme velké obavy, pokud jde o diskuze ohledně rozšíření oblasti působnosti tohoto nařízení. My jsme se opravdu snažili o zjednodušení právních předpisů. Nám nešlo o to, aby to nařízení upravovalo všechny možnosti označování textilních produktů. Pokud vím, Evropská komise je otevřena tomu, aby se zahájila diskuze o označování textilních výrobků obecně. My ale budeme velmi rádi, pokud se podaří přijmout toto nařízení co nejdříve, protože se domníváme, že pro všechny zúčastněné to přinese velké výhody. Proč máme obavy, pokud jde o směšování diskuze o tomto nařízení a té širší diskuze o označování. Důvod spočívá v tom, že my jsme otevřeni tomu, aby se jednalo o všech druzích etiket. Máme diskuzi se zúčastněnými subjekty, s členskými státy. Ta diskuze už probíhá nějakou dobu a týká se řady otázek. V současné době situace vypadá tak, že došlo k výraznému rozporu, pokud jde o označování. jednotlivých zúčastnění a jednotlivé členské státy se na tom neschodnou. A dovolte mi příklad. V roce 2005 Evropská komise předložila návrh označovat zemi původu na některých produktech, včetně textilních produktů. Tento návrh už je na radě od roku 2005 a dosud členské státy nebyly schopny se na této věci dohodnout a dané označování zavést navíc. Pokud máme diskutovat o dalších typech označování, tak to celé zabere spoustu času. My chceme se do této diskuse pustit, ale jak už jsem říkal, musí to být v souvislosti s tímto nařízením, my jsme slíbili zúčastněným subjektům i členským státům, že zjednodušíme tento předpis. A to je konečným cílem. Pak jsou tam otázky jako další problémy, problémy týkající se šetrnosti životního prostředí, potom etikety o ošetřování textílií. My už jsme na to vypracovali dopadovou studii. To jsou velmi důležitá témata. A je důležité tohle mít zpracováno, proto abychom přesvědčili jednotlivé subjekty k tomu, abychom se pustili jednou nebo druhou cestou. A to přijetí tohoto předpisu už je skutečně v prodlení tři roky. Pak otázka standardizace. My v současné době řešíme toto nařízení na radě. Diskuze zatím probíhají slibně. Řešíme určité podrobnosti, jak zavést změny, které by pozměnily texty. Existuje široká dohoda ohledně toho, že se v rámci kometologie změní ten, ta největší příloha nařízení. To znamená, že té, co bude to nařízení přijato, tak ten proces bude zahájen okamžitě. Pokud jde o uváděné jazyky, a tam musím říct, že pro většinu členských států to funguje tak, že jejich národní jazyk je zjevně daným požadavkem. Člen, delegace členských států nám vždycky rády říkají, že je potřeba, aby na té etiketě byl jejich národní jazyk a pokud tam nebude, tak s tím nařízením nebudou nikde souhlasit. Já samozřejmě rád ještě doupřesním celou situaci, ať už teď nebo později, když budou mít členové výboru zájem do, dovědět se více. Pochopitelně i později jsem schopen reagovat, pokud se na mě obrátíte, tak se rád vyjádřím. Děkuji. Děkuji, pane Durale. Děkuji za to, že s námi takto úzce spolupracujete na zpracovávání tohoto materiálu. Pan zpravodaj, chcete se k tomu vyjádřit? tomu, co zaznělo. A následně bych asi uzavřel tedy eh, tu otázku harmonogramu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem, kteří se podíleli na této diskuze. Musím říct, že mám dobrý pocit z toho, jak to nařízení vypadá. Na vnitřním trhu potřebujeme celou řadu směrnic a nařízení, které fungují a které se přenášejí do legislativy jednotlivých členských států. A já už jsem se dlouho přemlouval za to, aby nářízení vytvářela Evropská unie místo toho, aby se uh, tvořila v rámci celé Evropské unie jakási mozaika různých, uh, různých kousků. My nepotřebujeme nic nového. A já také nepotřebuji zavádět nic nového. Co potřebujeme je zjednodušení systému označování. Nepotřebujeme nové etikety, potřebujeme zjednodušit ten daný režim a také potřebujeme metody na standardizování evropských metod schvalování. To je tedy ten cíl. A všichni, co se vyjádřili, vlastně vyjádřili ten samý cíl. A proto jsem žádala o ten informační materiál, protože potřebuju další informace. Pokud spotřebitelé a výrobce budou všichni trvat na tom, že tam chtějí 27, respektive 23 jazyků, tak dobře, to je trh, budou to mít. Ale já se chci rozhodovat na základě takovýchto znalostí a proto jsem žádal o informační materiál, abychom věděli, jak se k tomu staví spotřebitelé, jak se k tomu staví výrobci a jak to vidí. Takže se těším na to, že ten informační materiál vznikne. Myslím, že to bude dobře. Jsem rád, že se koordinátoři už rozhodli pro zpracování takovéhoto materiálu a já myslím, že tomu může pomoci i komise, protože komise už na tom pracuje roky a má této věci spoustu zkušeností. A na základě takto široce pojatých informací od spotřebitelů a od výrobců budeme schopni se odpovídajícím způsobem rozhodovat. Pak jsou zde další věci. Pak je zde návaznost na program REACH. Jak už jsem říkal, musíme se zaměřit na tu problematiku nebezpečných látek. Rovněž také eh, se musíme soustředit na to, jaká je tam návaznost na program REACH. Jsou tam to, totiž určité chemické látky. Něco ale už je upraveno v REACH, takže nechceme to upravovat duplicitně, to nepotřebujeme. Já chci jenom vědět, jestli náklady na ta autorská práva jsou tak vysoké. Možná, že nebudou vysoké, možná, že jsou to drobné částky. Pokud ano, tak potom si ponechme ty piktogramy, které máme. Pokud to není drahé, tak to nechme, jak to je. Ale pokud to je drahé, tak pak si myslím, že bychom se měli zamyslet nad alternativními možnostmi. Potřebujeme získat informace. Jakmile je budeme mít, tak já jsem schopen odsouhlasit i ponechání stávajícího režimu. Pak se zde hovořilo o možnosti, aby toto nařízení upravovalo i možné investice malých a středních podniků. Já si myslím, že ale to patří spíše do výboru pro rozpočet a ne k nám. Nicméně můžeme se nad tím zamyslet. A pak je zde otázka harmonogramu. Jako vždy, náš program je velmi nabitý, protože máme stanovené priority. Ale zdá se, že je úplně nemožné ten harmonogram splnit. Pak nemám problém ale s prodlením. Pokud vidíme, že to nejde splnit, tak to spoždění je v pořádku, ale pokud se na spoždění shodneme dopředu, tak potom se to neustále odkládá. A my máme priority, které jsou uvedeny v harmonogramu a proto si myslím, že by bylo dobré učinit určitý tlak na to, aby se to dodrželo. Tohle je něco, co už máme na stole roky. A z tohoto důvodu se domnívám, že by bylo lepší to odhlasovat na plenárním zasedání v lednu. Alespoň se o to snažit, abychom dosáhli tohoto termínu. Potřebujeme vyvážený návrh a pak o něm hlasovat. Pokud to bude k dispozici, tak to bude nejlepší. Pak, když bude nutné ten termín posunout o měsíc, o dva, tak v pořádku, ale já bych stejně to směřoval na ten leden. Děkuji mnohokrát, já se těším na spolupráci s stínovými zpravodaji a s dalšími, kteří se na tom chtějí podílet. Děkuji. I have a... Děkuji. Já mám tady pro vás takový návrh, pokud dovolíte, pokud jde o to, jak postupovat. Čeká nás za týden další schůze jednodenní pouze. Navrhuji, abychom vám eh, do programu dali eh, mm, takový slot, eh, abychom mohli tedy diskutovat o tom harmonogramu schvalování a také bychom mohli vůbec možná eh, hovořit o takovém obecném přístupu. Pan Dural nám eh, eh, připomněl, že jde o zjednodušení. cílem návrhu je zjednodušit etikety, tedy nebudou se tam řešit nové věci jako otázka bezpečnosti výrobku. To spadá pod nařízení REACH a také vím, že některé zajímá ta otázka mm, to, těch etiket o tom, jak pečovat o výrobek, eh, ekoetikety, ale mm, samozřejmě nic nebrání naš výbor, našemu výboru v tom, abychom se nechopili eh, této příležitosti a z vlastní iniciativy mm, něco vyvíjeli. Pokud si tak přejete, já vám to nedoporučuji zde, ale Jde o to, aby do příštího týdne se zpravodajové dohodli na tom základním postoji a pokud budete souhlasit, tak eh, se budeme snažit eh, projednat eh, tento návrh mm, v souladu s tím, co říká komise. A také i pan Dural z komise se zmínil o tom, že je třeba pečlivě eh, zhodnotit dopady případného rozšíření pole působnosti tohoto předpisu. My již v minulosti, když jsme se rozhodli, že rozšíříme nebo budeme chtět rozšířit eh, pole působnosti, tak je třeba vždycky provést studii dopadu a důsledku. A také eh, i, prosím, nám řekněte, co chcete mít v tom materiálu s těmi krátkými informacemi, v tom briefing paper. A vy musíte se stínovými zpravodaji říci sekretariátu jasně, co si přejete za informace, aby to bylo realistické také eh, protože zde existují informace z různých zdrojů, jde o to je skonsolidovat, dát dohromady, kompilovat a určitě nám komise v tom pomůže také. Rád bych tento týden, tedy teď se obracím na stínové zpravodaje, zpravodaje, abyste si to ujasnili a příští týden v úterý dopoledne na schůzi tomu věnujeme určitý čas, abychom si především stanovili takový pracovní plán, harmonogram. A teď obecně říkám, eh, to budu chtít vždycky po všech z vás. Je třeba dobře plánovat, protože pokud budeme dobře plánovat, tak určitě výsledky budou také lepší. Já doufám, že všichni eh, tuto moji výzvu akceptujete. Pan zpravodaj velice rád a mm, některé členské státy, i když to není v návrhu nařízení, ale některé členské státy mají eh, vlastní úpravu, kdy je povinné třeba tam uvádět informace o péči, o výrobek a v jiných státech ne. Takže já myslím, že bychom měli se chopit této příležitosti a zavést to, protože to je ku prospěchu výrobců i spotřebitelů. Pan předseda, ano, dobře, tím uzavřu toto téma a můžeme přejít k dalšímu bodu téma, tohoto téma, dalšímu bodu programu, což je zrušení směrnic, které upravují metrologii. A já jsem velice rád, že paní Anja Weisgerber která již byla vynikající zpravodajkou k řadě směrnic, že ona se právě o tuto tematiku postará. Já nemám zde jména dalších stínových zpravodajů. Máme zde, zde další stínové? Ano. Ano, paní Rüle, pan Buzoj. A kdo ještě bude hovořit? Pan Kožušník také bude hovořit na toto téma. A za socialisty? Nikdo? Paní Kephart, za socialisty stínovou zpravodajkou. Dobře, výborně. A také i zde máme zástupce DG Enterprise. Pan Leofs, Ne, pan Antonis. Artunis. A na starosti tuto agendu, takže mu dám také slovo až později. Máme zde i zástupce rady? předseda příslušné pracovní skupiny z Rady také zde bude. A velice rád dám nejprve slovo paní zpravodajce, potom Stínovým a potom dalším členům výboru, kteří si budou přát se vyjádřit. Tak nejprve paní Weisgerber, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji za velice milá slova na úvod. Ano, tady se jedná jednak o technickou, ale zároveň velice napínavou složku pro mě. Já jsem nejdříve uvažovala, no přece všichni s tím musí souhlasit, protože ten návrh zrušit tolik starých e, směrnic by měl vyhovat všem z prostého důvodu, že když zrušíme těch osm metrologických směrnic, znamená, že se zruší zastaralé předpisy, které už nepotřebujeme, zároveň se však musíme podívat na podrobnosti. Zároveň je to zajímavé i z toho důvodu, že mnozí mluví konec s byrokracií. Zdá se, že v tom se shodují všechny frakce, že evropské úpravy, jež se dají zrušit, tak by zrušeny být měly. Ale na druhé straně já vidím, že z různých členských států jednotlivých a také z různých jiných stran, najednou někdo vykřikne, ale my se musíme na to podívat eh, přesně, my jsme proti. Proč tedy má smysl zrušení těch eh, směrnic? Tady se to týká všech měřících přístrojů, například mm, mm, kapalinoměru studené vody, alkoholu, obsahu alkoholu například ve víně, v alkoholických nápojích, eh, a tak dále a tak dále, manometry. To jsou vše měřící přístroje, které se používají stále méně. Mnoho předpusí už jsou z dnešních technických eh, hledisek prostě překonány a praktické dopady případného zrušení budou v praxi zanedbatelné, protože celoevropský trh um, má e, objem 120 milionů eur a v mnohých členských státech firmy už vlastně ani neexistují, které by tyto měřící přístroje vyráběly. Směrnice byly sepsány v 70. letech, tehdy to ještě dávalo smysl, protože obchodování různými, mezi různými jednotlivými členskými státy by tím byl bržděn. Dnes a to je další zajímavý aspekt, tady na základě návrhu komise, ty normy už jsou překonány mezi jinými z toho důvodu, že už ve většině oblastí existují mezinárodní standardy, proto je už toto vlastně zastaralé a překonané. Tady potřebujeme standardizaci, potřebujeme takovou základnu pro vytváření dalších mezinárodních úprav. Proto bychom chtěli jít ku předu k mezinárodní úpravě a všechno, co začalo v 70. letech, už dnes vlastně neplatí. Já jsem vedla zajímavý zajímavé jednání s komisí, tam jsme si vyměnili názory, ale já jsem zároveň přišla s novými otázkami na komisi a to bych ráda, aby v diskusi bylo vysvětleno, totiž otázka, do jaké míry už existují mezinárodní standardy v těch osmi oblastech, těch osmi směrnic a jak to vypadá s kvalitou. Zda je srovnatelná u těch eh, unijních norem. Zda některé členské státy neřeknou, my máme lepší normy než ty unijní i z toho hlediska se na to musíme podívat, protože odklon od mezinárodních standardů, říká i VTO, zdravotnická organizace, je možný pouze, je-li to nutné, případně přípustné. A já si myslím, že tady to není náš případ. Další otázka. Poté, co budou ty směrnice zrušeny, můžeme se obávat omezení eh, na vnitřním trhu? totiž to by byla otázka i na představitele rady. To by nastalo tehdy, pokud by nějaký členský stát měl úmysl eh, být nucen zavádět svá vnitrostátní pravidla, když tedy už je vákum a neexistuje celoevropská směrnice. To by rozhodně naším úmyslem nebylo. A kromě toho se musíme zamyslet i nad tím, s jakým návrhem přijdeme my jako parlament, abychom případně úspěšně opravdu dosáhli menší byrokratizace. Z mého hlediska by tady mohly být vzaty v úvahu dvě možnosti. Za prvé, Ony se vlastně vzájemně doplňují tyto dvě alternativy. Tedy za prvé, nejdříve zrušíme všechny směrnice, ať už třeba dvě nebo tři na začátek kde opravdu víme, že už se vůbec takové měřící přístroje nepoužívají, anebo že už víme, existují mezinárodní standardy, jež mají prokazatelně dostačující kvalitu. A nebo, to jsem taky slyšela, takovou myšlenku, například z DG Akry, existuje například už úprava, jež i tak má při slušné pokrytí. Například, když mluvíme o e, poměřování standardní hmotnosti zrna nebo měřící přístroje o mm, kapalinoměry měřící obsah alkoholu. Tedy tam, kde se všichni shodneme. A to je otázka, kde se dokážou všechny členské státy shodnout. Tam, kde je můžeme zrušit bez náhrady. Když mluvím o zrušení bez náhrady, tam mají některé členské státy určité obavy. Proto chceme navrhnout, aby tam, kde směrnice musí být zrušeny a případně musíme uvažovat o náhradě, tam uvažujeme, že bychom to udělali tak. My ty standardy tedy zrušíme zcela, ale pokud by bylo opravdu nutné nějak tuto oblast upravit, tak by se to dalo integrovat, dalo integrovat do nějaké jiné směrnici. Například máme směrnici o měřících přístrojích z roku 2004, která právě bude revidována a tam se to bude ideálně hodit, protože to je velice obsažná směrnice týkající se všech měřících přístrojů a už uh, byla připravena podle toho takzvaného nového přístupu. Tam, kde se dá určité věci jednoduše v ní měnit a upravovat, novelizovat, tedy tam bychom řekli, ta, která směrnice, tam zrušíme starou úpravu, ale pokud mají členské státy pocit, že je nutné přijmout novou úpravu, která není kryta mezinárodními standardy na celoevropské úrovni, Uděláme to v rámci směrnice 2004-22 EC. Tam právě už běží konzultace. A ty mimochodem se mohou konat dokonce i zítra, nebo budou se tam konat. A tam můžou členské státy už se k tomu vyjádřit. Ještě tam je třeba tu dopadovou studii dokončit a tak dále. Ale pokud se ukáže, že nová úprava je nutná, tak se to dá zvládnout v rámci té revize té směrnice z roku 2004. Tam bychom se dokonce mohli institucionálně dohodnout a říct, toto zrušíme, ale kdykoliv se ukáže, že je to nutné, tak to pojmeme v té revizi, v tom přeskumu a naformulujeme si to tak, že zrušení nabude platnosti, vstoupí v platnost, až když revize začne platit. To už jsou potom technické detaily, tady si myslím, že s tím nemůže nikdo nesouhlasit. Tedy to je můj návrh. První kolo jednání s komisí ukázalo, že si budeme schopni rozumět a já to v tom smyslu i předložím. A na závěr bych ráda přizvala všechny kolegy, aby v nejbližších dvou týdnech už předestřeli své nápady, přihlásili se mi. Já si ji budu snažit začlenit do své zprávy a pokud se to podaří, když budeme mít takovou zprávu, eh, kterou si frakce vezmou na svá zasedání, tam potom bychom mohli hovořit jedním hlasem jako parlament a vystoupit a říci, i my v parlamentu jsme si vzali na pranýř téma eh, zrušování byrokracie a pokud některé e, členské státy by tady měly nějaké námitky, tak to budeme řešit. A to by byly takové e, body pro parlament. A pokud se to podaří, tak bych navrhla poměrně těsný a rychlý harmonogram. Dnes máme první výměnu názoru, potom 6. října se e, komise uvede dopadovou studii k zrušení té směrnice, potom 16. října já předložím svou zprávu a pak prakticky 3. 4. listopadu by byla další diskuse na výboru, tam se můžeme eh, porovnat názory a potom do 6. listopadu se musí všechno předložit. Samozřejmě by bylo ideální, kdybych měla určité náznaky eh, těch pozměňovacích návrhů už předem, abych je mohla integrovat. A potom 16. listopadu budeme mít zvážení těch pozměňovacích návrhů a potom 16. návrhu a v plénu už by se dalo hlasovat v prosinci. Je to sice vše dost natěsno, ale myslím si, že už se to podařilo i u jiných témat a dalo by se to dodržet, pokud všichni budeme táhnout za jeden pro vás. Děkuji za pozornost a těším se na spolupráci s frakcemi. Uh, Děkuji paní Weisberger za velice komplexní analýzu toho, jak jsme na tom a určitě i ten harmonogram je nám teď jasný. I my jsme plánovali, aby i vy příští týden jste měla určitý čas na diskuzi o hodnocení dopadu. Paní Gebhardt, pan Busoj, paní Rühle a pan Kožušník, naši stínoví. Paní Gebhardt. Děkuji, pane předsedo. Ještě děkuji paní Weisgerbrové za výborné takové celkové shrnutí i za úvod rovněž za to, že už nyní jste poukázala na různé alternativy, jež by mohly být vyústěním našich snah. Myslím si, že tady všichni budou souhlasit s tím, že odbourávání byrokracie a různých eh, předpisů, které už nejsou důležité, stojí za to a já bych tady se ráda angažovala. Totiž tady bych ráda připomněla na jednu otázku kterou už jsem dvakrát položila Evropské komisi, nyní ji položím po třetí a doposud se mi nepodařilo dostat na ní uspokojivou odpověď. Totiž Evropská komise nám u těch různých diskusí, které jsme vedli, pokaždé opakovala, že je to možné, tady se dá odbourat, těch osm směrnic jsou zastaralé, jsou obsoletní, nedají se vůbec používat. A částečně to souhlasí. Na druhé straně ale slyšíme, že určité členské státy, některé, nesouhlasí a říkají, ne, to se tak nedá řešit. A já připomínám, že znovu po každé se ptám, kolik členských států namítá, kolik členských států má problém se zrušením těchto osmi směrnic a hlavně, jak to zdůvodňují. Proč ty členské státy tvrdí, že to není možné? Já potřebuju mít tu on informaci, abych se mohla sama rozhodnout, protože jinak to je velice jednostrané. Když někdo tvrdí, že je něco přebytečné, nepotřebné, tak by přece v rámci rady neexistovaly ty rozpory. A já se ptám, co je zatím, co zatím vězí, kdo má na tom zájem zrušit ty směrnice. Nevzniká tady případně nějaké právní vákum? Přece v současné době u mnohých měřících přístrojů už máme harmonizaci. Zrušíme-li ty směrnice, vznikne nějaká mezera právní, bude to znamenat, že určité členské státy si musí vytvářet vlastní právní úpravu, to povede k disparitě mezi členskými státy, což eh, bude směřovat proti vnitřnímu trhu, což vlastně znamená protekcionismus. Přesně to já nechci. Proto bych ráda i vám sdělila paní Weisgerberová, že si musíme přesně rozmyslet a proskoumat každou směrnici jednu po druhé. Rovněž já vám kvůli tomu nemohu dneska říct, zda souhlasím s vaším časovým harmonogramem. To musím ještě projednat v rámci své frakce a zároveň potřebuji konkrétní informace a já už jsem se o ty informace několikrát obracela a nikdo mě je neposkytl. Thank you very much. Já děkuji a pan Bezuje. Mulțumesc, eh, eh, o felicit pe doamna Weisgerber. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych chtěl poděkovat paní Weisberger za úvod do tématu Eh, většina zde předložených principů pro nás není vůbec problematická, ale kromě toho si myslím, že ty otázky, o kterých hovořila paní zpravodajka, eh, jsou zcela relevantní a měli bychom ještě určitě, než přijmeme eh, konečné rozhodnutí, získat řadu odpovědí. Pokud vím, členské státy již přijali určité technické specifikace, specifické předpisy a mm, mohli provést různé adaptace, aby zohlednili aktuální vývoj. Vím ostatně, že tyto směrnice mm, upravují metody měření, které jsou již zastaralé. Komise hovoří neustále o zjednodušování aký kominotér a že třeba zjednodušit život podniků. Ale je třeba eh, vyhodnotit dopad každé z těchto směrnic odděleně. Například ta směrnice o těch eh, tabulkách eh, měření alkoholu. Já vím, že i v jiných směrnicích existují podobné typy měření, a které, když se zruší, tak to problém nebude. Nicméně je třeba zajistit, aby eh, chom ale, eh, pokud to bude nutné, eh, ta nezbytná opatření měla upravena v jiných normách. Také musíme myslet na překážky na trhu. Výrobci Eh, často dobrovolně hm, používají ty nejběžnější mezinárodní normy a často ani tyto směrnice proto nepotřebují. Ještě jednou opakuji, že naše frakce podporuje návrh komise, ale není možné eh, přijmout konečné rozhodnutí do doby, než eh, dostaneme odpovědi na otázky, které položila paní zpravodajka. Děkuji. Uh, Děkuji, pane Busoj, paní Rühle. Já rovněž bych nejdříve ráda poděkovala paní Weisgerberové za takto obsažnou a důkladnou prezentaci. Zejména ty alternativy mě připadají velice zajímavé. Ano, ono to vždy zní skvěle, eh, odbourávání byrokracie, ale zadními dveřmi někdy vpouštíme eh, do sálu nové překážky. Tedy tady opravdu nesmíme nic pochybňovat. Odbourávání, zrušování evropských směrnic, kdyby to mělo vést k tomu, že by museli národní vlády přijímat nové zákony, tak bychom šli sami proti sobě proto ty alternativy jsou opravdu velice zajímavé. Integrace, přepracovávání právě té směrnice o měřících přístrojích z roku 2004. A tady já se divím a ptám se komise, proč už se to nedělá, z jakého důvodu vůbec teď už jsme pod takovým časovým tlakem, že musíme pracovat paralelně na různých úrovních. To by se přece mohlo vše svést dohromady a to by bylo nejvíce logické z mého názoru. Jde pouze o to, abychom veřejnosti předvedli, jak my krásně odbouráváme byrokraci, anebo nám jde o samotnou věc. Pokud nám o tu věc jde, tak nevím, proč, e, pokud existují obavy v členských státech, pro, státech proč se nesnažíme integrovat e, tu směrnici o měřících přístrojích tak, abychom nemuseli pracovat s něčím, co je zastaralé a uvažovat, co s tím dělat. Uh, Mr. Kozušník. Pan Kožušník. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také poděkovat eh, zpravodajce eh, Weisberger za uvedení eh, do tématu. Já si myslím, že tady bude víceméně všeobecná zhoda na těch jednotlivých principech, protože ten návrh je exemplárním příkladem zjednodušování práva evropských společenství. Nicméně mi to nedá, abych se neodkázal i na ten dnešní první bod týkající se označování textilí, protože vlastně to je projekt Evropské komise zjednodušování práva také a každý z nás se na ten problém dívá trošičku jinak, právě proto, že všichni nosíme trička, všichni nosíme kostýmky, všichni nosíme košile, ale nikdo už nemění, neměří často objemovou hmotnost obilí anebo nekalibruje nádrže na plavidlech. Je to prostě téma, které je vysoce technické, takže tady asi bude větší zhoda snížit byrokracii eh, jako takovou. A já to považuji za exemplární příklad Um, zjednodušování práva. Na druhou stranu rozumím uh, některým státům a těm výhradám, které tady byly uh, zmíněny. Uh, já osobně si myslím, že bychom mohli pracovat i s časovým faktorem, který tady zmíněn nebyl. V tomto smyslu si myslím, že by bylo možné využít jako optimální kompromisní variantu přijetí návrhu komise na zrušení uvedených osmi sedmic a doplnit k tomu podmiňovací ustavení, podle nějž bude po pěti letech vyhodnocen dopad, toho, dopad tohoto zrušení. Já děkuji všem mnohokrát za velmi konstruktivní a užitečné připomínky k věci, protože opravdu tohle téma je velmi složité. Takže děkuji a nyní dám slovo panu Otunovi za Evropskou komisi, aby se vyjádřil. Já nevím, jestli budeme schopni vyřešit všechny otázky dnes. My jsme si naplánovali ještě jednání na příští týden, abychom řešili vaši nejnovější dopadovou studii, ale nyní vám dávám slovo, abyste se vyjádřil k tomu, co zde zaznělo. Děkuji, pane předsedo, děkuji, dobré dopoledne. V prvé řadě chci poděkovat velmi za velmi dobrou prezentaci zpravodajky paní Weisberger. Ona se už vyjádřila k dvěma velmi konkrétním otázkám ke kvalitě mezinárodních standardů. Víte, že v sedmi z osmi případů máme mezinárodní standardy, které odpovídají kvalitativně tomu, co máme v současné době upraveno ve směrnice. Krom tedy jedné věci a to je měření tlaku v pneumatikách. My navrhujeme i zde však nové standardy a v následujících týdnech bychom to měli předložit Evropskému standardizačnímu úřadu, předložíme aktuální údaje k tomuto měření tlaku v pneumatikách. Zde došlo k určitému technologickému vývoji a my si myslíme, že by tady standardy měly odpovídat tomuto vývoji. Pracují na tom různé mezinárodní organizace, protože v různých zemích se používají různé standardy a tady ten úřad řeší i tady situace v jiných státech a řeší, jakým způsobem to sjednotit. Dále otázka toho, co když dojde k tomu zrušení na vnitřním trhu. Principálně by nemělo dojít k žádnému problému, protože je tam systém vzájemného uznávání a většina těchto produktů už je stejně upravena mezinárodními standardy a funguje to. My jsme nezjistili, že by byl nějaký konkrétní problém. My jsme se xkrát ptali sebe i členských států, jestli jsou tam nějaké překážky, které by bránily průmyslu, malým podnikům, velkým podnikům, výrobcům eh, pracovat. Je to 100 milionů euro ručně a to znamená, že to odvětví není až tak veliké. Ptali jsme se, jestli jsou tam nějaké problémy, nějaké vnitřní překážky na vnitřním trhu v rámci mezinárodního obchodu. Ptali jsme se a nikdo nám neřekl žádný konkrétní příklad, kde by byl problém. My jsme se nedávno připravovali na přeskum, už o tom hovořila paní Rule hovořila o tom, jak se připravujeme na přeskum eh, směrnice MID. Asi si vzpomenete, že se to řešilo. Parlament si vyžádal tento přeskum, bylo to eh, schváleno, mělo by se to dostat do směrnice MID a v dubnu 2011 bychom měli mít k dispozici zprávu, která bude obsahovat určité legislativní návrhy a jejich odůvodnění. Uh, v červenci jsme žádali členské státy o to, aby nám předložili nové poznatky, nové informace o překážkách v obchodu. Chtěli jsme to zapracovat do toho našeho návrhu na zrušení směrnic, nebo jsme to chtěli zapracovat do toho stávajícího rámce. A zítra 30. je lhůta, je končí naše lhůta. Zatím jsme nedostali žádnou odpověď. Takže čekáme a příští týden vám dáme vědět, co přišlo. Nejenom, že budeme příští týden hovořit o dopadové studii k našemu návrhu a zde se hovoří o každém návrhu, který je předložen, ale zároveň vám také budeme schopni říci, jestli některé členské státy předložily nové poznatky o tom, že bychom měli navrhnout další opatření. samozřejmě my jsme tomuto otevření, my jsme to říkali na půdě rady. Pokud budou nové poznatky k dispozici, tak my je využijeme a budeme připraveni pracovat na tom přeskumu. Ten se stejně očekává, že se bude realizovat v roce 2011 a my na to připravujeme jednotlivé kroky. My se na to připravujeme Připravujeme se na zpracování krátké dopadové studie na příští rok, třeba to bude potřeba. Jsme připraveni pracovat na takovéto zprávy a pokud se objeví takovéto poznatky, tak jsme připraveni realizovat i určité legislativní změny. Pokud budou podloženy tím, že tam existují velké překážky, že jsou velkého objemu, velké závažnosti a že tam je dopad na vnitřní trh. Pokud se tohle objeví, tak dobře. Je trochu škoda, že zde není zastoupeno předsednictví a doufám, že příští týden se bude předsednictví účastnit. A nyní mi dovolte vyjádřit se k otázce paní Gepard. Ano, jsou zde určité prvky v tom dokumentu, který jsme vydali v květnu 2008. Tady se říká, že v závislosti na směrnici máme 11 až 15 členských států, které jsou pro zrušení této úpravy. A 6 až 10 členských států je spíše pro zachování regulačního rámce s tím, že se do toho tedy zakomponují různé instrumenty podle těch osmi směrnic. Tak to je to tedy rozloženo. A v těch jednotlivých případech to nejsou ty samé členské státy. Jsou tam různé argumenty, které figurují u jednotlivých členských států a tak máme úplnou směsici různých stanovisek k věci. My bychom rádi, aby ta diskuze pokračovala na půdě rady, na té technické úrovni byla diskuze v Dubnu už ukončena. My nyní čekáme a zdá se, že švédské předsednictví nemá za to, že je to naléhavá záležitost. Jak už říkala paní Ruli, tohle není naléhavá záležitost, protože na trhu se nevyskytují žádné zásadní problémy. Ani nejsou problémy na žádné ze sledovaných úrovní. Ale protože se snažíme o zjednodušení právní úpravy a zkvalitnění právních předpisů, tak bychom měli už eh, zrušit ty směrnice, které jsou upraveny jinde, které akorát eh, tu problematiku upravují duplicitně. To je důvod, proč na tom pracujeme, jinak ale nejsou žádné problémy, žádné překážky v obchodu. Uvidíme, co přijde od členských států. Pokud jde o naše vyžádané informace, a my vám budeme schopni později tedy říct se více. Jsme docela skeptičtí. Ta lhůta končí zítra a my stále ještě neobdrželi ani jednu odpověď. Zítra jich bude maximálně tedy několik. Uvidíme příští týden, my vám dáme vědět, ale jsme naprosto otevření další diskuzi to říkáme i paní zpravodajce, budeme chtít na půdě rady dosáhnout dohody, ale rada musí reagovat, rada se musí chopit iniciativy. Zatím ještě na úrovni pracovní skupiny se nenavrhuje žádná další diskuze. My jsme i v dubnu minulého roku říkali, přesuňte to výš, dejte to na úroveň koreperu, protože v současné době to funguje pouze na té expertní úrovni. My jsme tedy předložili konkrétní návrh, aby se to posunulo výš na koreper což se nestalo, to je škoda a doufáme, že se nám podaří předsednictví přesvědčit o tom, že to chce posunout to výš na politickou úroveň a případně tedy by to chtělo zdůvodnit, proč ne. My jsme tedy k dispozici pro další diskuzi, budeme hovořit jak s paní zpravodajkou, tak s tínovými zpravodaji, budeme hovořit s dalšími poslanci Evropského parlamentu, kteří budou mít o toto téma zájem. Doufáme, že se nám podaří dospět k nějakému dobrému řešení. A budeme se snažit tedy to nějak navázat na to, co už máme v té směrnici. Já nevím, proč rada a předsednictví nechtějí tu pos- záležitost posunout dál. A já doufám, že se podaří to zpracovat tedy na půdě parlamentu a možná to vytvoří nějaký tlak na radu, která se chopí iniciativy a bude se snažit o vyřešení této otázky. Děkuji. Děkuji, že jste na nás tak, že jste k nám pohovořil takto jasně, pokud jde o aktuální stav věcí. A děkujeme i za to, že se dostaví další informace ohledně dopadové studie. My se na to vy, ře, vyčleníme čas, protože to je velmi zajímavé. Myslím, že z toho také plynou další věci a to je třeba zodpovědnost tohoto výboru. A my budeme hlasovat o tomto návrhu, což ve finále stejně vytvoří určitý tlak na členské státy a radu. Paní Gepard, chtěla jste se k tomu ještě vyjádřit, než dám slovo paní zpravodajce, aby věc uzavřela? Ano, děkuji. Já mám jednu otázku, následnou otázku. Já nevím, jestli jsem pochopila komisi dobře. Zástupce komise na začátku svého vystoupení říkal, že můžeme tuto směrnici zrušit, protože máme už upraveno zájemné uznávání a to stačí. Pokud ale stačí vzájemné uznávání, tak to je to, co je upraveno v národním eh, předpisu. To jste říkal, to jste měl na mysli tím, co jste říkal Chcete se vyjádřit, prosím? Ano, odvíjí se to od národního práva. Měli bychom dodržovat mezinárodní standardy. Národní právo nemůže vytvářet překážky ani v rámci Evropské unie, ani na mezinárodní úrovni. Takže ano, vzájemné uznávání lze zde uplatnit. My jsme nezjistili, že by tam byly nějaké problémy, které by působily potíže v obchodu. Takže odpověď zní ano, tak to jsem to myslel. a paní Meisberger to uzavře. A ještě než to uzavře, tak musím říct, že ten harmonogram, který navrhujete a který se diskutoval se sekretariátem, se zdá jako něco, co bude průchozí a navíc ještě čas příští týden, můžeme pokračovat v diskuzi a nyní vám dám slovo, abyste to uzavřela, prosím. Äh, ano, pouze krátce, než to ještě všechno shrnu. U některých úprav tomu je totiž tak, že případné jiné um, právní úpravy, například obsah alkoholu nebo hmotnost zrna, tam už existují jiné úpravy. Tam už je to plně pokryté. A pak jsou jiné, kde existují mezinárodní normy, a to je vlastně trochu divné pro mě, ale zdá se, že ten vývoj jde tím směrem, že evropská úroveň je nahrazena mezinárodní úrovní. Tedy pokud existují nějaké národní úpravy, tak je to vlastně transpozice mezinárodních standardů, což znamená, že úroveň harmonizace se posunula výš o úroveň a pak co by členský stát nebo některý členský stát může říci, že může jít nad to. A to pak VTO říká, že může to učinit pouze ze zdravotnických důvodů. Tedy standardní případ je, že se držíme mezinárodních standardů. Proto bych to tedy zhrnula tak, tu diskusi tak, jak já jsem ji pochopila, že všichni říkáme, ano, podporujeme to z hlediska odbourávání byrokracie. U některých směrnic si dokážeme představit, že budou zrušeny, ale a tady souhlasím s některými řečníky, musíme na to jít důkladně, musíme zvážit velice důkladně, u které směrnice platí co. A pak můžeme postupovat tak, že řekneme, dobrá, u těch směrnic, kde už je to plně pokryto jinou směrnicí, tam opravdu potřebujeme zrušit. Tady nemusíme ani čekat na ten přeskum, protože ta už může být zrušená nyní. A u ostatních směrnic můžeme říci tak pokud opravdu některý členský stát poukáže na to, že potřebujeme nějakou právní úpravu, tak my budeme proto, aby ji vzal v potaz přeskum té směrnice z roku 2004. A v konečném eh, součtu to může jít tak, že pokud to bude nutné, tak ji zrušíme až, když bude pojatá v té změně z roku 2004 a zároveň bude vždy reagovat na nový technický vývoj, aby to nezůstalo na úrovni 70. let, ta úprava. A tady mě diví, že z jedné strany členské státy mm, nám tady křičí, alarmují, když se něco ruší, nějaká směrnice a zároveň, když se zavádí nová směrnice, tak zase protestují, že je to byrokracie. To mně připadá takové divné. Samozřejmě my jsme proto, aby se to eh, převedlo do té nové směrnice. A zároveň jsme pro zrušení byrokracie. Tady si myslím, že by se to dalo řešit opravdu konstruktivně. A když se posadíme společně v nejbližších dvou týdnech, tady opravdu by bylo dobré mít zprávu a všechny hlasy, abychom dokázali tady eh, přejmout tu vůči úlohu. Eh, děkuji za diskusi a těším se na spolupráci. Uh, Děkuji. Děkuji za vynaloženou energii na toto téma a těšíme se na diskusi příští týden. Nyní přejdeme k dalšímu bodu programu. A máme teď příležitost zde hovořit o třech stanoviscích, které předkládáme tomu gestorskému výboru, výboru pro životní prostředí. Jsou to velice významné návrhy, které se týkají léčivých přípravků. Samozřejmě to se dotýká spotřebitelů. A e, říkám pro nové členy výboru, že již jsme měli, my jako výbor, možnost e, tato e, stanoviska postoupit tomu gestorskému výboru, výboru pro životní prostředí, kde my jsme se vyjádřili k otázkám, které jsou v kompetenci eh, výboru pro vnitřní trh a práva spotřebitelů. Já myslím, že zde zpravodaje čeká důležitá práce a jde o to, abychom my tedy potom zajistili, že výbor pro životní prostředí vezme naše názory do úvahy, což není e, vždycky snadné. Dovolte, abych navrhl malou změnu v pořadí, pokud pan Kerry souhlasí. Máme zde propojené návrhy, dva, které se týkají informací o léčivých přípravcích vyhajících omezení výdaje na lékařský předpis. A potom máme zde i mm, e, novelizaci toho Evropského kodexu. Pan Busoj byl zpravodajem e, v minulém období a koordinátoři rozhodli, že budou jmenovat nyní dva zpravodaje a pan Busoj Eh, velice laskavě souhlasil spolupracovat a rozdělit se tedy s jinými zpravodaji, mm, protože mm, máme zde nového člena, pana Koriera, který mm, i zde se toho ujal poprvé vlastně, protože to je jeho první období, ale pan Busaj již eh, souhlas, již Eh, zná to téma, mm, protože na tom pracoval, tak bych rád, aby on si vzal slovo jako, vzal slovo jako první a potom vy a potom bude mm, obecná diskuze k ovou návrhům. A eh, Potom eh, pro oba návrhy je zpravodajem ve výboru pro životní prostředí pan Fielner z EPP. A potom se máme ještě druhý Eh, návrh velice významný a to jsou ty padělané léčivé přípravky. A, mm, mm, takže potom, o tom budeme hovořit potom. Ale nejprve tedy, jak jsem řekl, dám slovo panu Busoj, potom pan Koria a potom stínový zpravodajové z dalších frakcí, pokud si budou přát, paní Weisgerber určitě. A určitě zde máme i někoho z komise. Pan Firing je tady, ano, dobře. A vyzvu tedy komisi potom, aby se vyjádřila k obou návrhům. Ale nejprve pan Busoj. Děkuji, pane předsedo. Již jsme měli tu možnost diskutovat o tomto tématu již i v tomto funkčním období, takže já nebudu opakovat všechny ty detaily, které jsem již prezentoval. Jenom v zásadě dovolte, abych vám připomenul, o co jde v tomto návrhu a pokusím se navrhnout i takový časový plán, pokud s tím kolegové budou souhlasit. Eh, eh, takže v zásadě stávající právní úprava, tedy nařízení a směrnice, eh, upravují reklamu nebo to, jak podávat informace o léčivých přípravcích na předpis. Ale Stávající právní úprava neobsahuje detailní ustanovení o informacích o lécích, pouze tam se stanoví, že některé, že se zakazují některé neformální aktivity, které by bylo možné označovat za reklamu, propagaci. To znamená, členské státy mohou si sami definovat vlastní přístup k tomuto tématu mohou si to upravovat sami dle své úvahy. Nyní je taková situace, kdy farmaceutické firmy, třeba které prodávají stejný výrobek v různých evropských zemích, tak mohou eh, v některých zemích poskytovat určité informace a nemohou stejné informace poskytovat v jiných státech Evropské unie. Evropská komise proto rozhodla, že navrhne harmonizaci a také i, že stanoví jasná pravidla o tom, jak eh, pacienti mohou získávat informace o eh, eh, přípravcích na předpis. Já jsem skutečně přesvědčen, že všichni Evropané, všichni občané ze všech členských států by měli mít k dispozici stejné informace, kvalitní informace o léčivých přípravcích, o lécích. Musím zde uznat, že i nyní e, pacienti hledají informace z různých kanálů, především na internetu. A mnoho z těchto informací nejsou oficiálními informacemi a e, může to být dokonce zavádějící pro ty spotřebitele, protože často to jsou nekvalitní informace o přípravcích. Také jsem přesvědčen, že bychom měli eh, si zachovat eh, zákaz reklamy, eh, které se týkají informací o léčivých přípravcích na předpis. My nechceme, abychom měli reklamu o těchto citlivých přípravcích. My máme zde příklad Spojených států a jejich model a já jsem přesvědčen, že asi ten by v Evropě neměl Eh, blahodárné dopady. Ale určitě můžeme zlepšit návrh komise, tak abychom stanovili jasná pravidla o tom, jak předkládat informace pacientům. Napr- za prvé, musíme rozhodnout, jaké mají být informační kanály. Samozřejmě zákaz reklamy v televizi, v rozhlase, to zachováme, ale měli bychom Eh, asi se i zaměřit na eh, specializované eh, odborné publikace, internet, aby ty předkládaly informace a také i jak informace pro lidi s postižením protože ne všichni mají stejný přístup k těmto informačním zdrojům jako ostatní. Například eh, pro všechny, mm, nebo například internet není eh, eh, k dispozici všem. Třeba starší spoluobčané nemají přístup k internetu. Proto musíme nalézt jiné řešení, aby i oni měli k dispozici informace. A dále jsem přesvědčen, že bychom měli stanovit jasná pravidla o informacích na internetu. Komise již navrhuje určitá pravidla. My také jsme již předložili určité návrhy, jak zlepšit jejich přístup, přístup komise. A pokud budeme mít jasná pravidla s tím, že zde musí být systém předběžných licencí, povolení a že tom budou muset být oficiální webovské stránky, kde budou mm, zveřejňovány tyto informace, tak určitě takto poskytneme kvalitní, neutrální, objektivní tedy informace občanům. Nyní dovolte, abych eh, navrhl časový plán a rád bych, aby to kolegové odsouhlasili. Pan Korea de Campos a další. Navrhuji, abychom 4. Eh, listopadu hovořili o návrhu zprávy, abychom si stanovili lhutu pro pozměňovací návrhy, a to 11. listopad, a 1. 12. bychom hovořili o pozměňovacích návrzích a hlasovali 2. 12. s tím, že výbor pro životní prostředí bude hlasovat o zprávě 25. ledna. Pokud všechno půjde podle plánu, tak možná v únoru či na začátku března budeme moci o tomto hlasovat na plénu. Děkuji, pane předsedo. A samozřejmě já o tom již hovořím po třetí, tak jsem nechtěl hovořit o detailech, ale pokud bude mít někdo dotazy, tak velice rád zodpovím. Děkuji. Well, thank you very much indeed for, um... Děkuji srdečně za něco, co za prvé bylo velice jasné jako pracovní dokument a za druhé, o co jste se s námi tak výborně podělil. Tady se domnívám, že zřejmě pan Korea bude s tím harmonogramem souhlasit a souznít. Ten vyhovuje tady nám ve výboru. Tedy prosím, pane Korea, vaše první úloha autora stanoviska. Děkuji, pane předseda. Chtěl bych nejdříve poděkovat Kristianovi Pusovi za veškerou práci, kterou už tady odvedl v té věci. Nejdříve si vyjasněme obsah té právní úpravy. Tady budu mluvit portugalsky. Když mi dovolíme, dovolíte, samozřejmě máme tady tlumočníky. Tedy, nejdříve děkuji panu Pusoji za to, jak sladil a ostře nastavil cíle těch právních úprav. Ty jsou jasné. Potřebujeme nějakou strukturu pro ty informace, abychom vůbec mohli podávat informace o léčivých přípravcích na recept. Tedy tážeme se, jaká je cílová skupina. Již ty informace nabízíme. A já uvažuji o těch institucích, které mají možnost uh, ty výrobky uvádět na trh. Mluvíme pouze o léčivých přípravcích podléhajících eh, povinnému, povinnému prodeji na lékařský předpis. A nyní se tážeme, jaká omezení budeme akceptovat od samého začátku, tedy zákaz přímé reklamy. Reklamy, jež se orientuje přímo na spotřebitele. To je ta počáteční, taková zásadní úprava. Komise to zdůvodnila nutností harmonizace v jednotlivých členských státech, protože každý členský stát pracuje s trochu jiným informačním systémem, vzniká nám asymetrie, to už bylo řečeno. Kromě toho existují i spotřebitelé, máme tady spotřebitele, jež přece jsou své právní Měli by mít právo si sami rozhodovat a takový výrobce je zároveň nejkompetentnější k tomu, aby vůbec ty informace poskytoval. Zároveň za čtvrté, musíme nějakým způsobem přistoupit k úpravě obsahu internetových stránek. Jsme zahlcovaní informacemi. Máme sice nějaké kontrolní orgány, jak na celoevropské úrovni, tak na úrovni členského státu. A tady by měla být možnost, aby existoval dozor nebo nějaká kontrola nad obsahem internetových stránek. Zároveň však nesmíme zapomínat, já se tady ohlížím, zda tady máme zástupce rady. Ano, stanovisko rady. Většina členů rady, alespoň za poslední legislativní období, byla jasně proti této úpravě. Argumentují různě. Za prvé, že náš postup těch cílů nezosáhne. Za druhé, že se nedá jasně rozlišovat mezi reklamou a informacemi. A za třetí, tato právní úprava již navrhujeme. Už je vlastně zastaralá. Nedá se ji realizovat. A za páté, ta úloha nějaké kontroly nebo dozoru je velice obtížná a zatěžovala by kontrolní orgány členských států. Pak se ještě můžeme tázat na to, jaká je souvstažnost mezi například vztah pacienta ke zdravotnímu ke zdravotnictví a zdravotnímu systému dané země. A pak ještě veřejné výdaje, kolik by to stálo, jaké to má roz, dopady na rozpočet. Většina delegací v radě řekla 28. května roku 2009, že je tento návrh nevhodný, protože tím nedospějeme k tomu cíli a k jeho naplnění dostatečně komplexním způsobem, protože ty informace, které by pak spotřebitel dostával, nejsou dostačující. A máme tady dilema. A já bych se rád soustředil na to, co je pro mě tady nejdůležitější. Za prvé, já se nedomnívám, že přepracování eh, směrnice a nařízení stojí za to, že se to dá obhájit. Za druhé však si myslím, že by se to dalo trochu zlepšit, že toho se dosáhnout dá. Za druhé, přístup veřejnosti k informacím. To je velice důležitý aspekt. Stejně důležitý jako informace, jež smějí a obdrží zaměstnanci ve zdravotnictví. Zároveň máme tady vztah jednak výrobce s lékařem a jednak kontrolního orgánu a jednak pacienta. Tady to musí vše jít pozitivním směrem. Ale ale návrh komise ještě nezabezpečuje dostatečné rozlišování informace a reklamy. Tam to jasné není a to znamená obrovské množství práce pro nás, protože tady jsou velice rozdílná stanoviska. Stanoviska některých členských států Evropské unie a na druhé straně mnoho jiných informací. Argumentace různých vlád znamená, že nebo vyplývá s ním, že ty členské státy opravdu nejsou přesvědčeny a zároveň my nesmíme na to reagovat tak, že tím pádem tedy schválíme hm, tu směrnici v tom tvaru, v jakém je předložena. Proto souhlasím s tím harmonogramem, který zde byl navržen, to znamená 4. listopadu pracujeme s návrhem a zároveň se ptáme, zda by nestálo za to se sejít a věnovat celému tématu celé odpoledne a opravdu si porovnat různé názorové názorová stanoviska, které jsou opravdu zcela zásadně rozdíl. Na to by si myslím bylo nejlepší. Děkuji. Uh, yes. well, um, thank you. Thank you. Děkuji za velmi srozumitelné stanovisko. Já jsem rád, že se k tomu vyjadří dva zpravodajové se zkušenostmi. Není praktická připomínka, je to stanovisko pro výbor pro životní prostředí a proto musíme dodržovat jejich harmonogram. Pokud nebudeme mít k dispozici naše stanovisko včas, tak oni od nás nic nedostanou. Já myslím, že zde není otázka toho, že bychom to dál prodlužovali. My budeme muset to projednat s výborem pokud tady má být dodržena lhůta do 25. ledna, tak musíme pracovat s touto lhůtou. To je první připomínka. Druhá připomínka je ta, že mezi vámi a stinovými zpravodaji se budete muset soustředit na to, kde budeme mít jasné stanovisko, vymezené stanovisko tohoto výboru a kde ho chceme předložit. Myslím, že není potřeba mít slyšení nějaké velké slyšení, když výbor pro životní prostředí bude mít to samé. Myslím, že zde musíme opravdu napsat jasné připomínky a budeme muset dodržet určité omezení, pokud jde o množství poskytnutých informací. Toho se musíte vy i pan a i stínový zpravodajové držet promluvte si s výborem pro životní prostředí a rozmyslete si, jak postupovat. A pak se můžeme sejít znovu a vymyslet nějak další postup, abychom maximálně využili možnosti tohoto výboru. Mám zde seznam lidí, kteří se chtějí vyjádřit. Nevím, jestli jsou to stínové, stínoví zpravodajové, ty ještě nemáme nanominované, ale možná jsou to i jenom lidé, kteří se chtějí vyjádřit bude k tomu probíhat diskuze. Máme tady čtyři eh, účastníky, kteří se budou podílet na diskuzi. Paní Weisberger první. Ano, já jsem stínovou zpravodajkyní za svou frakci. V té roli se zde vyjádřím. Ano, za prvé je zcela správné, že se musíme omezit na ta témata, jež přísluší našemu výboru. Za posledních pět let jsme se často vyjadřovali právě z hlediska vnitřního trhu. Samozřejmě vnitřní trh a ochrana spotřebitele, to je velice široké téma a i má tam hodně aspektů toto téma, právě ochrany spotřebitelů. Zároveň musíme dodržet pravidla a zároveň dávám zapravdu e, těm předřečníkům, kteří říkali, že se musíme řídit tím harmonogramem toho výboru pro zdravotnictví, životní prostředí. Zároveň však možná s nima musíme jednat, protože je to téma nesmírně obsažné a mně by rovněž připadalo smysluplné přizvat i lékaře. Nejen tedy e, Združení spotřebitelů, ale i lékaře, protože já, když jsem to téma nakousla s e, lékaři, tak i tam oni nebyli zcela jednotní a měli své pochybnosti. Nejdříve tedy gratuluji oběma zpravodajům za výborný úvod. Tady musím dávat pozor, abych se neopakovala, protože já rovněž jsem chtěla vlastně zmínit vše, co říkali oni. Tady pan Bušoj měl pravdu v tom, když říkal, že v současné době je pocit, že na celoevropské úrovni není zákaz reklam zcela jednoznačný. A zároveň otázka toho, co je informace. Ta je regulována v různých státech různě. Například ve Švédsku jsou státně prověřené, kontrolované internetové stránky a tam jsou i například způsoby léčby, informace o lécích, to tam funguje výborně, ale zároveň občané členských států třeba k těm informacím přístup nemají. To mně připadá nesprávné právě z hlediska ochrany spotřebitele. Pak je tomu tak, když například ztratím jako pacientka příbalový leták. Já se nemohu, nemám kde informovat. To je problém. Další věc, o níž jste se zmínili. V současné době je to tak, že k některým informacím se přesto někdo dostane za pomoci internetu, ale zároveň jejich kvalita je tak mizerná, že je to až nebezpečné. Čili například lékař musí nejdříve si vzít čas na to, aby tomu pacientovi rozmluvil to vše, co z toho internetu načerpal, než mu vysvětlí, jak se má léčit. Naopak, kdyby se pacientům dařilo pravidelně čerpat správné informace z internetu, tak by se i léčba dala řídit lépe a úsporněji. E, například zohledníme-li pacienta e, kde si pacient sahá k určitým preventivním krokům. Tady mně připadá správné naslouchat členským státům, když říkají, že to bude mít takový či onaký dopad na rozpočet, na zdravotnictví. Možná ale někdy, když je pacient zatažen do toho, když se mu ty informace poskytnou, tak nám to čas šetří a šetří to i náklady na léčbu. Já si myslím, že když tedy budeme mluvit s řadovými občany, tak eh, mluvíme vlastně s pacienty. Já jako pacientka například se chovám vždy tak, že něco uslyším od lékaře a pak se zkusím informovat v internetu o různých lécích. A v současné době, například v Německu, se musím obracet na systém, který není tak dobře prověřen, jako například ve Švédsku. Je to sporná záležitost. Mnoho, například združení lékárníků, organizace, Združení lékaře, mluví o tom ostrém zákazu reklamy, o čemž tady mluvíme, že tam přece jenom se to dá obcházet. A musíme rovněž hlídat neutralitu těch informací. Co je nám základem? Základem je nám vždy to, co nám dodá výrobce nebo distributor. A kontrola, ta musí probíhat velice přísně a možná i tam musíme spolupracovat s lékárníky, s lékaři, aby tam nedocházelo k manipulaci těmito informacemi. To je tedy důležitý bod. A tady opravdu ještě můžeme zlepšit to, co nám navrhuje komise, protože aspekty ochrany spotřebitelů a kontroly podle mě ještě tam nejsou dostatečně propracované. Přesto jsme zcela jasně pro zákaz reklamy. Musíme si rovněž zamyslet nad tím, jakými kanály lze informace šířit. Já jsem pro zákaz vysílání v rozhlase, v televizi, avšak dokážu si představit dobrou, kvalitní internetovou platformu, kde bude velice silná kontrola Samozřejmě přijde i na to, jakým způsobem se bude kontrolovat a ta kvalita nastolovat. Tady souhlasím, že bychom měli budovat na tom, co už funguje. A jak už říkám, ve Švédsku taková internetová platforma existuje. A s tím tam jsou zkušenosti ve skrze pozitivní. Z toho důvodu mám pocit, že ten návrh je krokem ku předu pro spotřebitele. Rovněž argument členských států mně připadá eh, takový pozoruhodný, když členské státy říká, my už žádnou úpravu nepotřebujeme, protože i tak se stávající zákaz reklamy obchází, proto nic nového není nutné. To mně připadá tedy velice pozoruhodné, protože pak to vede k tomu, že si lidé čerpají z internetu různé informace, které jsou absolutně neověřené. Proto právě se domnívám, že se to upravit musí v zájmu ochrany pacienta a rovněž v zájmu eh, Združení lékařů. Proto se velice těším na spolupráci ve výboru. Já jsem členkou i toho výboru pro životní prostředí a tam i budu prezentovat názory tady eh, tohoto výboru a ta kombinace se mi zdá výborná. Děkuji. Čaně. Děkuji, Aňo. Já to zopakuji pan Fox, paní Rojtová a paní Parvanová. Pan Fox má jako první slovo bude vystupovat úplně poprvé na tomto výboru. Děkuji, pane předsedo. Já poděkuji panu Buzovi a panu Klejovi za jasné vysvětlení těchto návrhů. Já je zcela podporuji. Já myslím, že je důležité, abychom zde měli rámec pro poskytování informací v rámci tohoto odvětví, které by fungovalo v rámci celého vnitřního trhu, tak aby vnitřní trh fungoval dobře pro spotřebitele. Já podporuji zachování stávajícího zákazu přímé reklamy léků na předpis. Mám zde však dvě obavy, pokud jde o tento návrh a rád bych se s vámi o ně podělil. První obava spočívá v tom paušálním přístupu ohledně informací z odvětví. A tak se říkám, jestli je to uměrné a jestli se to nakonec neukáže jako příliš byrokratický přístup a vzhledem k tomu, že je zde riziko těch informací, které by nedodržovaly ty předpisy, což si myslím, že je docela malé riziko, tak si říkám, jestli ten paušální přístup je na místě. A za druhé, kontrola reklamy léčivých přípravků. To je otázka národní kompetence a tak si říkám, jestli musíme zde zavádět regulační roli na úrovni Evropské unie. Já si myslím, že je nejlepší to ponechat na národních státech. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Já mohu jen potvrdit, pane Foxy, že vy jste zde s novým zpravodajem za ECR. Je to tak? Ano, dobře. A nyní dávám slovo paní Rojtové. Děkuji, pane předsedo. E, já navážu vlastně téměř na vše, co tady již bylo řečeno. Eh, dovoluji si říct to, že většina členských států má eh, funkční zákaz reklamy na léky, které jsou nějakým způsobem eh, v režimu veřejně, poskytování veřejných služeb. A rozumím také tomu, že mají obavy z toho, že kdyby došlo k harmonizování, že by mohlo dojít k nabourání systému, který v některých zemích prostě funguje velmi dobře a jinde teprve je možná v plenkách. Eh, rozumím tomu, že v rámci vnitřního trhu je vlastně důležité, eh, aby reklama, která překračuje hranice, měla eh, své evropské parametry. To je všem téma, které si myslím, že je opravdu věcí odborníků a nikoli v politiků. My bychom měli říct, ano, nám se nelíbí reklama na léky. Druhá věc se týká informace spotřebitelů neboli pacientů. Já předpokládám, že každý z nás vnímá, že tím vlastně základním rádcem pro každého pacienta v jeho obtížích je lékař, kterému musí důvěřovat. A má-li určitou možnost volby lékařů a vybrat si toho, kterému důvěřuje, potom on je tím největším rádcem, který mu má dát správné informace a korigovat jeho názory. Už jenom proto, že informace o lékách je jenom jedna část, ale ta druhá je také, že dochází k interakci při používání řady různých léků a i různých jiných eh, přídavků, eh, pro, eh, které spíše patří do výživy a že tedy je potřeba, aby se mm, člověk, spotřebitel, který používá více léků a více různých přípravků, prostě radil s odborníky. V tomto kontextu si myslím, že by Evropa nebo náš výbor měl přispět velkým tlakem na osvětu, která je úplně klíčová pro to, aby se v tom tedy ten poučený spotřebitel vůbec dokázal vyznat a dokázal si hledat ty správné cesty. Eh, to, co, to, co tady velmi eh, souhlasím s některými větami, které tady říkala paní kolegyně Weisberger, právě co se týče eh, těch eh, získávání informací, na které by měl mít spotřebitel a pacient nárok a které nejsou zavádějící. A to je dostupnost příbalových letáků, které musí podléhat eh, přísné kontrole už při registraci každého toho léku. Je za ně někdo odpovědný za jeho obsah, ale jde o dostupnost těch příbalových letáků v případě ztráty. Eh, ztráty. Eh, takže tam si myslím, že apel na to, aby na internetových stránkách byly dostupné příbalové letáky ke lékům, je naprosto na místě. Chtěla bych varovat před, před pocitem, že není možné oddělit reklamu od informací. Jednotlivé členské státy to dokáží samozřejmě jasně definovat a je tedy otázkou pouze podívat se, jaké definice pro reklamu a jaké definice pro poskytování informací, ovšem pro odbornou veřejnost, tady mají jednotlivé členské státy a zda tedy je na místě a je už stav té konvergence těch systémů tak vysoký, že bychom mohli mluvit o harmonizaci. Já se osobně obávám, že e, jsme někde na stupínku před takovýmto, takovouto věcí a že spíše tento balíček bude Eh, bude motivem k lepší koordinaci těchto systémů, ale že nemůžeme dosáhnout eh, tady těmito směrnicemi harmonizace v oblasti, která navíc podle zakládajících smluv a dokonce i podle té Lisabonské smlouvy nepatří do gestce Evropské unie v takové šíři, jak já se obávám, že bychom zejména některými pozměňovacími návrhy mohli docílit. Děkuji za pozornost. Děkuji. Já vím, že vy máte v této věci velmi dobré odborné zkušenosti, takže jsme moc rádi, že se na tom podílíte. Ještě než dám slovo komisi, tak poprosím paní Parvanové, vás také vítám v tomto výboru a myslím, že vystupujete rovněž poprvé. Děkuji, pane předsedo. V prvé řadě dovolte mi poblahopřát paní Korea a panu Balso za jejich vystoupení a za jejich podíl na tomto materiálu. Já myslím, že ta diskuze bude velmi náročná. To je jedna z nejnáročnějších záležitostí, kde musíme opravdu najít vyváženost. Já zde nevidím téměř vůbec žádnou spolupráci mezi DG Enterprise a DG Sanko, pokud jde o tyto dva návrhy. Pokud by ta spolupráce fungovala, naše práce by byla snažší. Já zcela souhlasím s tím, že se musíme držet v rámci pravomocí našeho výboru, musíme podporovat výbor pro životní prostředí. Pozitivní přístup z naší strany je takový, že bychom poprvé hovořili o spotřebitelích, nikoli pacientech. Musíme to říci jasně a zdůraznit to v naší zprávě, protože to bude naprosto zásadní zlepšení pro řešení otázek zdravotnických služeb a zdravotnických otázek. Není to jenom otázka práv pacientů, ale rovněž také otázka práv spotřebitelů. Hlavně. Za druhé chci říci, že si myslím, že je velmi složité nalézt vyváženost mezi informovanou volbou a umírněnou volbou pacienta. Já jsem sama lékařka, takže já musím přiznat určitý střed zájmu v této věci, ale chci říci, že pokud ten pacient je schopen učinit kvalitní informovanou volbu na základě poskytnutých informací, tak nepotřebuje žádného lékaře. A myslím si, že hlavním cílem zde je zajistit přístup ke kvalitním informacím a umožnit pacientovi připravit se na to, že jeho přístup bude korigovat lékař. Musíme postupovat ale velmi opatrně, aby z toho nevznikl Frankenstein, jak už říkala včera paní Kuneva. Dovolte mi dva příklady. První příklad je v Polsku. Velmi čerstvý příklad. Je tam skupina vědců a zástupců neziskových organizací, kteří bez nějakých spolehlivých vědeckých poznatků tvrdí, jde konkrétně o inzulín, že určitý léčivý přípravek působí rakovinu. Není to vědecky podloženo, ale rozšiřuje se to. A děje se to, že Národní pojišťovací fond už nechce proplácet tyto léky. Pokud nebudeme dostatečně precizní, tak můžeme dopadnout tak, že ty informace budou zneužívány. Druhý velmi důležitý příklad je spotřebitelská organizace, která zaslala kritéria poměřující spokojenost pacientů v jednotlivých zemích, pokud jde o zdravotnické služby. A zase tam není to nijak podloženo vědecky, je to velmi zaujaté, každý se opírá o své vlastní odhady a nakonec je z toho eh, pěkný nepořádek. Musíme podpořit naše zpravodaje a musíme se zaměřit na to, jak po- pomoci i výboru pro životní prostředí, abychom měli kvalitní pozměňovací návrhy a abychom byli schopni správně vyhodnotit, které orgány jsou ty spolehlivé, které budou schopny rozšiřovat dále tyto informace. Je zde určitá věda, která se zaměřuje na srozumitelnost informací a tohle musíme podpořit. A já bych ráda, aby DG Enterprise skutečně využilo toho svého odborného zázemí osob, které mají k dispozici srozumitelné komplexní informace. Děkuji. Well, thank you very much, uh, Ms. Děkuji, paní Parvanová. Já jsem si jist, že zde není žádný konflikt zájmu. My jsme rádi, že eh, nám přinášíte know-how, to platí pro paní Rojtovou. Jsme trochu ve skluzu teď, ale po, je zde pan Furing z DG Enterprise. Já nevím, možná on by se chtěl vyjádřit k některým aspektům a poté bych rád, aby pan Busoj a pan Korea, Korea se ještě vyjádřili závěrem, abychom mohli tento bod uzavřít. Pane Furing, chcete také něco říci? Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Děkuji rovněž za tu možnost, že se tady mohu krátce vyjádřit a přednést stanovisko k těmto velice důležitým hlasům, jež jste zazněli. My bychom rádi poukázali na tři věci, jež zde už i na ně zde upozornili předřečníci. Za prvé, jasný vzkaz, jasný bod, že se nijak nedotkneme zákazu reklamy léků e, povinných na předpis. Tak to vždy bylo, tak stanoví evropský zákon a na tom se nic nezmění. Za druhé, současné právní úpravy nejsou vhodné k tomu, aby zajistili neutrální, kvalitní a obsažné informace pro pacienty. A tady se musí na tom pracovat a k tomu se směřuje náš návrh. A za třetí jsme vděční za to, že tady máme dobrý časový harmonogram v tom výboru, aby nás v tomto zadání podpořil. Ještě bych se tady rád dotkl dvou otázek, jež zde zazněly. Totiž tento návrh odsouhlasila celá komise. Každé slovíčko zde podepsalo všech 27 komisařů a celý návrh byl společně tématem diskuse mezi všemi členy komise. A druhá věc, tady možná vzniklo nějaké nedorozumění, totiž ten příbalový leták, tady bych se k tomu rád vrátil. Příbalový leták je součástí eh, připuštění eh, léku na trh, k oběhu, k prodeji. Ten byl schválen příslušným kontrolním úřadem, ať už eh, v členském státu nebo Evropské komisi poté, co se pozitivně vyjádřila agentura v Miláně. Pokud se v tom letáku něco přepíše, tak se to musí schválit znovu. Třeba i číslo faxu pokud se tam změní celý příbalový leták, musí ten distributor nebo výrobce znovu předkládat. Znovu běží řízení a znovu se musí schválit ten leták v novém tvaru právě s tím novým číslem faxu. Tedy přísnější kontrola příbalového letáku už vlastně ani není možná Přesto, a tady se ukazuje, jak je tento návrh důležitý, je tomu tak, že v některých členských státech nemají um, distributoři právo zveřejnit příbalový leták na internetu, protože najednou tím z hlediska toho či ono členského státu porušují zákaz reklamy. I když vlastně mluvíme o dokumentu, který v kontextu informování pacienta už zlepšit. A tento dokument porušuje zákaz reklamy a to je dobrým příkladem toho, že je opravdu nutné zabývat se odděleně informací pro pacienta v našem sektoru. A tady opravdu jsme vděční výboru za e, jeho podporu. Děkuji. Good. Um, Mr. Buzoy, or... Děkuji. Chcete se k tomu vyjádřit? Ano. Děkuji, já souhlasím s většinou těch názoru. Samozřejmě nebude snadné to realizovat v praxi, protože vím, že už na radě existují hlasy proti. Nicméně já to vidím dobře, je to problematika, kterou musíme řešit na úrovni Evropské unie. Pan Fox se ptal, jestli by to nebylo lepší nechat na členských státech. Máme ale vnitřní trh a máme stejná léčiva, která se distribuují ve všech členských státech. A není spravedlivé, aby v některých členských státech měli pacienti přístup k informacím a v jiných vůbec. Myslím, že bychom to tedy měli řešit na evropské úrovni. A v této věci tedy podporuji návrh komise. Pak jsem hovořil s mojí kolegyní paní Arvanovou. Měli bychom rozlišovat mezi nutnou kontrolou a zbytečnou byrokracií. Samozřejmě nutná kontrola je jasná. To je to, co je na webových stránkách, to je to, co je v tištěných materiálech. Měli bychom opravdu ty informace kontrolovat. Ale ne tak, že to bude zbytečná byrokracie. Ta neprospěje ničemu, ani poskytovatelům služeb, ani občanům. Já souhlasím s názorem pana Harbora, že bychom se měli soustředit na aspekt ochrany spotřebitelů na vnitřním trhu. Pochopitelně není snadné v tomto kontextu opomenout celou šíři návrhu. Máme zde lékaře, paní Banovanovou, paní Rojtovou. Já jsem sám studoval medicínu. Měli bychom se soustředit na to, co patří do kompetence tohoto výboru. Já bych se chtěl uh, skontaktovat s panem Koraj Kampusem a pohovořit s ním o tom, jestli by bylo možné posunout ten termín. Jestli ale Envy bude trvat na termínu 25. ledna, tak potom musíme tento termín i my dodržet. Děkuji a pan Korea. Děkuji. Děkuji. To tady hodně zaznělo mm, aspektu jež prohloubili i, i mé chápání a jež je pro mě nesmírně významných. Dobré informace. Tam vlastně často informace a reklama nejsou v rozporu, protože informace mohou být kvalitní a nekvalitní a v rámci těch nekvalitních informací mohou být i informace milné, naivní, zavádějící, sice dobře myšlené, ale vlastně špatné a na tom se rovněž musí pracovat. Pak otázka ručení za toho distributora, tedy ručení distributora za informace je šíří. Tím se rovněž musíme zabývat. A pak zainteresované strany z různých zájmových skupin. Ty budou jednat. Ty se snaží vyvíjet vlastní iniciativu a my musíme být tím přísným kontrolorem trhu. Ne v tom byrokratickém smyslu. Často jsme si vědomi, že byrokracie nejen ubírá finance z veřejné kapsy, ale zároveň nevede k lepším informacím a my právě musíme ty informace zlepšovat. A já jsem tady optimista a doufám, že se nám toho podaří dosáhnout. Uh, ano, chtěl bych poděkovat eh, zpravodajům a všem, kteří hm, přispěli do Eh, diskuze, která, myslím, byla velice užitečná. A dovolte, abych navrhl toto. My jsme si již něco řekli o tom harmonogramu a o tom, že v našem výboru skutečně se musíme snažit o určitý vliv na zprávu. Takže bych rád, aby pan Busoj a pan Korea eh, se spojili se stínovými někdy v příštích dnech a my úterý příští týden vám dáme prostor, abyste nám potvrdili ten časový plán a abyste případně i potvrdili ten obecný přístup k těm zásadním oblastem, kterými se budeme zabývat v tomto výboru a e, další informace případně, abyste nám poskytli. E, takže to bude užitečné, aby tedy do příští schůze jste to naplánovali a e, dostanete malý časový úsek, tedy 6. v úterý. Pokud souhlasíte, ano, děkuji, výborně. A e, máme trochu sklus, kolegové, e, takže já samozřejmě nechci e, nějakým způsobem redukovat diskuzi, ale chtěl bych probrat program, pokud to půjde. A protože zde máme další velice významné stanovisko, a navrhovatelku je paní Bastos a Eh, opět je to eh, gestorský výbor, je stejný výbor Envy, týká se to padělaných léčivých přípravků. Pan Angelakas také, když se tím hodně zabýval v minulém funkčním období, vy jste obdrželi eh, ten jeho výstup. Já dám slovo paní Bastos, aby nám téma uvedla. My zatím nevíme, kdo budou stínoví. Kdo bude stínovým? Paní Parvanová za ALDE, pan Weiler, paní Weiler ještě někdo za ECR? Pan Fox, ano. Paní Rühle? Ne. A další? Výborně. Budeme mít tedy paní Bastos a paní Veller, paní Parvanova, pan Fox. A komise je zde? Ano. Pan Führing opět paní Bastos. Prosím, máte slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Pokusím se tedy být velice stručná, i když toto téma je velice, velice citlivé a nemohu tedy se ubránit tomu, abych zde eh, trochu neudělala takový historický exkurs tohoto návrhu, kterým se novelizuje směrnice. Nejprve tento návrh eh, novely má své důvody, protože v Evropské unii došlo k exponenciálnímu nárůstu těchto padělků a i co se týče jejich režimu, jejich obsahu, tyto padělané léčivé přípravky obsahují nekvalitní látky či mm, padělané látky, včetně i některé mm, ty účinné e, e, látky, které jsou špatné, špatné dávkování těchto látek, anebo vůbec je neobsahují, a což je vážná hrozba pro zdraví občanů, pro pacienty, pro nemocné je to, jsou to nebezpečné přípravky. Je to i samozřejmě hrozba pro farmaceutický průmysl. Proto e, to velice zneklidňuje veřejné mínění. Ještě dovolte, abych tomu řekla, že ten rizikový profil mm, se trochu změnil. Nyní máme hodně moderních léků, které se padělají, mm, především i ty léky, které mají zachraňovat život, což je o to více zneklidňující a je to daleko větší hrozba nyní. E, je to i hrozba pro důvěru veřejnosti ve farmaceutický průmysl. A mm, já nepřeháním, e, to bychom mohli porovnat e, Eh, s 90. lety, kdy došlo ke krizi eh, výživy a kdy jsme zažili i krize s krmivy ehm, eh, a kdy došlo k těm výzkum, výskytům nemocí. Takže, jak bylo řečeno, kolega Angelatis vypracoval ehm, pracovní materiál, kde mm, byl akceptován návrh komise a v tomto hm, předchozím materiálu se píše, že tato směrnice by měla být novelizována i s ohledem na ty marginální léky a měly by se i chránit patenty, stejně jako u generických léků. Také i navrhuji, abychom šli dále. To znamená, aby zde byla dána možnost říci, že Evropská agentura pro léky, aby mohla říci, že země jako Čína, eh, Indie, tak jak to udělali Spojené státy, aby ta agentura mohla rozhodnout o inspekcích a kontrolách v těchto zemích, aby ty kontroly a ta obrana byla efektivnější. Samozřejmě je třeba i si definovat eh, Eh, co se to eh, definovat eh, obsah novelizace. Většina členských států je pro tento návrh novely a mm, také i zde dovolte, abych zdůraznila pár bodů. Za prvé jsou zde tři základní pilíře kterými je třeba se zabývat při novelizace. Za prvé charakteristiky přípravku, potom výrobní postupy eh, s veškerými eh, těmi normami, které třeba respektovat a potom eh, informace podávané příslušným orgánům. Některé členské státy říkají, že tato Směrnice by se měla vztahovat na všechny přípravky, jiné členské státy říkají, že ne a také i zde je třeba zvážit náklady s tím spojené. Je zde ale jeden kritický bod a to je absence definice padělaného léčivého přípravku. Co to je? Jakožto zpravodajka nebo navrhovatelka stanoviska hm, ke zprávě gestorského výboru, což je výbor Envy, tak já Mám za to, že je evidentní to, že musíme mít jasnou, transparentní definici padělaného přípravku, léčivo přípravku léku. Nemůžeme mm, se obejít bez této definice. Tato definice musí být eh, eh, Eh, eh, jak si musí postihnout všechny subjekty, eh, distributory, musíme do toho zapojit všechny, Evropskou agenturu pro léky, všichni musí, musí zajistit, abychom měli nakonec tu správnou definici padělaného léku. A další, druhý pilíř, který je třeba dobře definovat, v této e, novele směrnice je následující. To je otázka distribuce. je e, třeba řešit otázku databází, velkoobchodu, tedy distributorů, je třeba zajistit dohled, kontroly na místě v případě vývozu. A pokud jde o ty účinné látky, tak zde byly vyjádřeny určité pochybnosti ohledně seznamu těchto účinných látek, protože 90 těchto látek pocházelo ze třetích zemí. A to především ze zemí jako Čína a Indie. Než e, zmíním Mm, jaký plánujeme časový harmonogram pro předložení stanoviska, tak musím říci, že nyní v současnosti všechny členské státy eh, kvitují s potěšením tento návrh. Existuje zde obecný konsensus a my v naší pracovní skupině se domníváme, že tato právní úprava je nezbytná, tak abychom zabránili rizikům, které způsobují tyto padělané léky. A také je třeba i zlepšit kvalitu a pravost, autentičnost farmaceutických léků, včetně účinných látek. Je to otázka politická a je to otázka veřejného zdraví. A navíc je to otázka víc než aktuální. Rovněž i samozřejmě nesmíme zapomínat na náklady a na to, že jaký případně je dopad do cen léku. To je také velice citlivá věc. My, jakožto politický orgán, my nemůžeme být necitliví k této otázce. A poslední bod. K harmonogramu. 23. únor, to je datum, kdyby se měla zpráva přijímat na plénu. Předtím eh, dojde k eh, představení, k předložení stanoviska, návrhu stanoviska, to je 1.12. a posměňovací návrhy eh, mají termín 11. prosinec. Ještě dovolte, abych zdůraznila, že Spravodajka zodpovědná ve výboru Envy je eh, Marisa Matias z GUE. Já již jsem s ní hovořila na toto téma a zcela je vstřícná ke spolupráci tak, abychom Eh, dospěli k co možná nejlepšímu výsledku, který si všichni přejeme. To znamená, aby až boj, bude tento návrh přijat, tak abychom dali lepší záruky pacientům i farmaceutickému průmyslu a abychom měli skutečně jistý, dobrý nástroj. Děkuji. Thank you very much for that. Děkuji za to komplexní vysvětlení na úvod. A ještě než dám slovo dalším řečníkům, tak bych ráda řekl, že se domnívám, že na to jdeme poněkud ambiciozně, pokud jde o všechny tyto návrhy, které jsme si připravili na dnešní dopoledne. Ale teď máme docela problém, protože v 11.45 má přijít komise a odprezentovat skoubot vnitřního trhu a paní Šeldemoze je za to zodpovědná. Já vám nechci ubrat čas z toho vymezenému ča- vymezeného času, tak se chci zeptat, jestli byste mohla to další téma krátce představit a potom bychom se k tomu dostali jako v rámci podrobné diskuze. Bylo by to od, pro vás obtížné? Je to v pořádku? Dobře, děkuji, děkuji za pochopení. Já vám tady dám prostor pro krátký úvod a pak vám dáme pořádný prostor za týden. A nyní bych tady poprosil stínové zpravodaje k tomuto návrhu paní Bastos, která to uvedla velmi komplexně a vás poprosím, abyste se vyjádřili co možná nejvíce stručně. Paní Violen začíná. Děkuji. Mrs. Weiner. Paní Weiner začíná. fassen als já budu rozhodně stručnější než paní zpravodajka. Totiž cíl s tím zcela souhlasíme. A pravděpodobně budeme souhlasit, a to hovořím vlastně i skrz naskrz frakcemi, se skutečností, že tato zpráva je velice důležitá jako jedna z takových základních kamenů a zcela nesporná eh, jako přispění k té směrnici. A nevím, proč se jí zabýváme až s takovým spožděním, nad kvůli volbám. Dokonce i eh, rada neprotestuje, pouze říká, že bychom měli korigovat tu směrnici. Tedy tady zřejmě budou názorové rozdíly pouze v nějakých maličkostech, anebo v takových drobnůstkách a konzens je jasný. A zcela jasně za svou frakci chci poznamenat, že návrh komise by opravdu mohl být trochu zlepšen, ale jinak se jedná o kvalitní minimální standard. Ještě neznám stanovisko zpravodaje eh, eh, z výboru pro životní prostředí a ještě by mě zajímalo, paní Bastos, kdy my dostaneme váš návrh, abychom s ním mohli pracovat, abychom v rámci politických skupin si na něj mohli vzít taky trošku času. Ehm, návrhy komise k těm změnám mě připadají zcela výborné. Já je mám v Němčině na stránce číslo 5 Například, že bychom eh, zkoumali eh, podnikatele, eh, výrobce, aby například byly inspekce, které by probíhaly ostřeji, jasněji, aby byly zveřejňovány jejich výsledky. Tomu tak dosud nebylo. Všechny ty návrhy jsou skvělé. Tady bych ráda ještě navázala dialog s komisí, to nemusí být dnes, jak si došli k tomu závěru eh, odhadu dopadu jednak nákladu a jednak úspor. Jak to propočetli, to by nás možná jako poslance zajímalo. Jasnější obraz toho. Dále jsem rovněž toho názoru, že očekávání veřejnosti je veliké, co očekávání. Veřejnost by považovala ráda za samozřejmost, že to, co si na trhu koupí, jsou eh, testované, eh, proskoumané léky, které jsou pravé a že falzifikáty a padělky, že se s nimi bude bojovat a že tady budou eh, znatelné, citelné penále, tresty až sáhající k tomu, že by byl úplný zákaz, aby daný distributor nebo lék vůbec nemohl být šířen. To se zdá jako základ. Lék je přece základní věc, jež by měla být pravá. Tedy nakonec výborný návrh komise, Nevím, zda se dá vůbec ještě vylepšit, možná jenom v drobnůzkách by mohl být konkrétnější a jinak se těším na spolupráci a ráda bych ještě znala datum, kdy můžeme dostat váš návrh na stůl. Děkuji. Okay. Děkuji mnohokrát. A paní Parvanová. Děkuji, pane předsedo. Tento návrh není až tak kontroverzní, ale zároveň mám pocit, že to působí jako, že se to drží hodně při povrchu. A já musím uvést, že tady je ještě zřejmější než jinde, že zatím zde nedochází ke spolupráci mezi DG Enterprise a DG Sanko. Tento návrh pojednává pouze o správních opatřeních, jak bojovat s organizovaným zločinem. Je velmi pr- prestižní záležitosti bojovat proti padělku mléčiv a já jsem si jistá tím, že každý v komisi a na radě bude pro, nikdo nebude proti. Ale já opravdu pochybuji, jestli opravdu ten problém řešíme správně. Je to o životech lidí, je to o 40 miliardovém trhu, což téměř odpovídá rozpočtu na rok 2009 až 2013 a proto si myslím, že by bylo dobré to pojednat hloubkově. Pokud jde o ta opatření proti organizovanému zločinu, tak si myslím, že tohle je podle mého hlavní chyba. Tento návrh nerozlišuje mezi eh, právními a ilegálními eh, kanály. Máme 3 až 5 padělaných léků které procházejí tím legálním kanálem. A tam se navrhuje, aby tam byla dodržována striktní kontrola. To navrhuje pozměňovací návrh. Zbývající 95% to je v ilegálním kanálu a tam jsme nezaznamenali nic o internetu, o paralelních možnostech obchodu, což přesně umožňuje hlavně vstup těchto padělaných léků na trh. A my na půdě tohoto parlamentu jsme umožnili přístup k léčivům přes internet. A pokud hovoříme o generických lécích, tak jenom 1% je padělané. Těch 90% zase má jiné etické problémy. Když ale se podíváme na tu hodnotu, tak 70% generických léčiv to je hlavní trh a 30% to jsou další produkty. Pokud jde o ta opatření, tak tam si myslím, že ať už uvedeme cokoliv na balení, na letáku, tak pokud budeme požadovat ta opatření, tak to bude nakonec všechno zapracováno do ceny, takže to, za, takže to zaplatí pacient. 70% léčiv eh, právě spadá do této kategorie, ale jenom 1% jsou léky padělané a podle mého názoru tohle není vůbec ekonomické. Striktní kontroly versus byrokracie tam si myslím, že tohle není fórum, kde bychom měli bojovat proti organizovanému zločinu. Pokud jde o látky, kdo je zodpovědný za látky, tak samozřejmě ti, kteří vyrábějí léčiva. Ti zodpovídají za to, jaká, jaké látky používají, musí být zodpovědní v plném rozsahu a ta opatření musíme podnikat proti něm, protože to jsou známé organizace, funguje tam speciální postup schvalování. Jsou to registrované společnosti. Pokud jde o ten dopad, o studii dopadu. Tam opravdu pochybuji o tom, odkud ta data pocházejí. A pokud jde o náklady, tak ty jsou tam zohledněny náklady pro odvětví, ale už ne náklady pro pacienty, spotřebitele. Máme zde návrh a dopadovou studii. Vždycky ale potřeba se zaměřit na to, kdo platí tu konečnou cenu. A teď můj osobní názor a názor mé frakce na další portfolio komise domnívám, že tam bude asi to moudřeji řešeno, že tento balíček bude řešen spolu s DG Sanko. Děkuji. Děkuji za velmi dobré trefné připomínky, které se domnívám, že budeme schopni zvážit Otázka prosazování dodržování předpisů je mnohem obtížnější a ne všechny členské státy jsou schopny se toho zhostit. A je dobré, když to zahrneme do našeho stanoviska. Musím ale připomenout, že je to jenom stanovisko, že my nejsme ti, kteří by tento materiál řešili jako hlavní subjekt. Pan Fox, paní Rojtová, pan Santory a paní Rýle. Dobře, tak možná to už nestihneme, ale pan Fox má slovo jako první. Děkuji, pane předsedo, já budu hovořit stručně. Já podporuji tyto návrhy a podporuji i to, že komise tuto legislativu nebude uplatňovat na farmaceutika přes internet. Pokud něco takového bude v budoucnu, tak dobře, ale já bych řekl, že nyní bychom měli se držet toho rozsahu, který máme. Mám také obavy, pokud jde o náklady pro odvětví, protože to nakonec stejně zaplatí pacient a daňový poplatník. Musíme řešit rovněž otázku eh, balení. Je určitě kontraproduktivní, aby odvětví eh, sdílelo informace ohledně těch opatření, ale co musíme zajistit, je, když jsou léky znovu baleny, tak je potřeba tam mít požadavek na stejná opatření proti padělání, takže by se to mělo stahovat i na ten případ toho dalšího balení. A myslím, že není potřeba tady mít nezávislý orgán, který by prováděl inspekci veškerý schválení v rámci distribuce. Já si myslím, že tohle by mělo být ponecháno na národních orgánech. Z mé strany je to vše, pane předsedo, děkuji. Děkuji Jste opravdu obdivhodně stručný, děkuji. Doufám, že ostatní budou také takto struční. Paní Rojtová, prosím. Děkuji. Eh, je mi líto, že máme tak málo času, ale omezím se na, na, eh, dvě, na dva eh, komentáře. Za prvé, opravdu nemůžeme vyřešit celý ten problém a já vítám zpřísnění Eh, nebo vlastně zavedení té správné praxe pro distributory, protože my bychom mohli zřejmě eh, navrátit důvěru evropským spotřebitelům těm, kteří budou eh, nakupovat přes oficiální distribuční sítě, v oficiálních lékárnách, tak jim navrátit důvěru, že pokud takto budou činit, tak léky budou v pořádku. Ta druhá stránka týkající se tedy těch nelegálních všech kanálů je naprosto mm, tristní, protože Eh, tady náš výbor byl eh, v Antwerpách a viděli jsme, jak minimálně jsme schopni eh, na šengenských hranicích zachycovat padělané zboží, ať už jde o cokoliv. Tudíž ten záchyt těch, v rámci té ilegální sítě je šílený. Politicky můžeme říct tedy, že alespoň to, co oficiálně bude prostě mm, distribuováno, tak bude mnohem lépe, lépe chráněno. To, to je ta message, kterou bychom měli z našeho výboru pro vnitřní trh dát. A současně opět zase apeluji na e, ustanovení, dám sama pozměňovací týkající se osvěty, protože to je klíčové. Mě by strašně zajímalo, a je to otázka na komisi, e, jak si představuje, že by, e, že by se e, dalo docílit Ehm, eh, lepší tedy kontroly právě těch, eh, nebo takhle, jakým způsobem opravdu fungují ty, eh, ty, ten transport léků, které se neuvádějí v Evropské unii na trh a přesto procházejí přes unii, tak jak je to v tom materiálu popsáno, a jsou a mohou být zdrojem právě těch padělaných léků. To znamená, nejsou uváděny na trh, tak jak je v tom materiálu, ale procházejí přes unii jestli by mohla komise lépe osvětlit ten mechanismus, jak to funguje. Jestli jsem to dobře pochopila z toho textu. Děkuji. Uh, Mrs. Sartori. Paní Santori. Grazie, Presidente. Děkuji, pane předsedo. Určitě i tento návrh komise je krokem vpřed eh, ve srovnání s tím, co máme, ale podle mě pořád ještě je to malý, velice eh, skromný krok vpřed eh, ve srovnání s očekáváními našich spotřebitelů, které musíme chránit. A já si myslím, že komise asi nemá tu odvahu, aby nám navrhla nebo předložila návrh, který by stanovil trasabilitu, povinnou trasabilitu všech složek, ze kterých se skládá lék. To znamená od okamžiku výroby těchto látek až po prodej. Zde my nemáme tuto trasabilitu, transparentnost v sektoru. Tudíž hm, takto hm, my těžko budeme chránit eh, eh, eh, zájmy spotřebitelů, tak jak bychom měli. A víme také, že e, lék se skládá z různých tedy komponent, e, různých tedy těch účinných látek a těch, e, těch nosičů a podobně. Takže my potřebujeme mít tu trasabilitu a proto musíme posilovat kontroly ve, v závodech, v továrnách. A to je problém, protože zde mm, Potom mm, je samozřejmě teď snadné falšovat léky, protože zde je to těžké všechno dokládat a my nemáme vůbec kontroly eh, nad eh, výrobními procesy eh, ani u těch léků, které vyrábí se v, tom, v těch velkých závodech velkého, mm, nebo velkých firm. Takže zde to je velice slabý článek ve světle těch požadavků, které bychom měli plnit. Děkuji. Chcete se k tomu krátce vyjádřit? Já myslím, že jestli chcete, tak můžete. Eh, mně zrovna připadalo, že otázka paralelního obchodování nebyla dost eh, dostatečně diskutována. Tady někdo řekl, že právě největší vlna těch padělků vzniká v internetu a u paralelního importu. Tam nesouhlasím, tam opravdu je to mnohem menší míra, než zde bylo řečeno. Uh, well, once again we've... Já myslím, že ta debata byla opravdu bohatá, zaznělo zde spousta příspěvků. A já poprosím komise, aby se vyjádřila. Máme toho před sebou ještě hodně. Paní Bastos, vy se budete muset sejít se stínovými zpravodaji a dohodnout se na tom, na co se bude soustředit tento výbor při zpracování svého stanoviska. Já vím, že řada kolegů zde zasedá i na výboru Envy, takže možná budete moci použít toto odborné zázemí a vymyslet, co si myslíte, že může být ta přidaná hodnota, kterou může přinést výbor pro vnitřní trh. To nechám na vás. A pan Fearing, prosím, chcete se vyjádřit? Da. Ano, děkuji, pane předsedo, já to učiním velice skručně. Jen pár drobnůstek. Za prvé, ehm, rozsah působnosti toho návrhu. Je celá jasně, že téma padělaných léčivých přípravků zasahuje do mnohých oblastí, například celní, trestné, dokonce i porušování obchodní značky v některých případech. A ten návrh se snaží soustředit na jeden konkrétní aspekt, což je šíření, distribuce léčiv a jejich výroba. A to je právě oblast, kde je harmonizace komunitní, to je směrnice 2001-83 a tady jsme došli k názoru, že jsou Běžně s jinými aspekty se s tím musí něco dělat, totiž zlepšit eh, řetězec eh, dodávkový a rovněž i kanály, jimiž eh, ten lék vchází na trh, kontrolovat lépe. Čili to je zcela jasné, že aspektů je mnoho, ale my se bavíme pouze o těch, které jsme si přece vzali. Za druhé, náklady. Tady se vždy srovnává náklad na tu situaci, kdy začnete návrh platit, se situací, kdyby ten návrh neplatil, kolik by to stálo. Tedy když nebude žádný návrh, jak vznikají náklady na stávajícím základě. A tady obtíž spočívá v tom, že my vlastně nevíme, kolik falšovaných léků koluje E, v našem obchodním styku, protože nejsou právě kontrolované, právě o to jde. My musíme pracovat s těmi údaji, které máme a nějak to odhadnout. A tady právě to bude těžké. Nákladová otázka, tedy náklady, které vzniknou, když vstoupí e, tento e, akt v platnost. To jsme propočetli a na základě toho propočtu jsme si i navrhli adaptaci rizikovou. Znamená, ne všechny léky by měly mít e, tu pečeť pravosti, pouze určité, které si dáme na seznam, e, u nichž víme, že tady je zásadní riziko. Rovněž ta otázka, že se nesmí vše brát paušálně, nejbrž musíme se soustředit na oblasti, na konkrétní výrobky, tam vždy zvážit, zda riziko existuje, zda je nákladově efektivní ten lék zvlášť chránit. Protože všichni už víme, jsme si vědomi, že to zaplatí daňový poplatník, případně spotřebitel i tak ze své kapsy. Třetí otázka. Tam šlo o to, jak to vypadá, jsou-li léky transitně přepravovány Evropskou unii. To je pro nás velice důležité téma. V současné době se to týká v rámci zákona pouze léků, které jsou připuštěny i v Evropské unii. Tedy máme tam kontejner a ten přijede někam do Antwerp nebo do nějakého příprav, přístavu a pak je přepravan dál tam naše právní úprava neplatí v současné době a my jsme toho názoru, a tak jsme to zakotvili i v tom návrhu, že by i tam měla platit určitá minimální kritéria týkající se kvality tohoto zboží. I v případě, pokud procházejí Evropskou unii pouze transitně a nejsou zde učeny k distribuci. Tady jsou často na vině nikoli pouze země, z níž to přímo přichází, ale i rozvojové země. A na druhé straně musíme brát v úvahu i to, že často něco cestuje oklikou. A pak to nakonec i tak skončí na evropském trhu různými oklikami. A pak poslední věc. Internetové lékárny. Těmi se nezabývá um, spotřebitelským obchodováním léky prostřednictvím internetu. Je nám jasné, že existují miliony takovýchto lékáren. Když si je vygooglujeme, tak tam máme 22 milionů. A mnohé tyto internetové lékárny by se zabývaly tím obchodem, i kdybychom jim to zakázali. Klasická situace je, že v nějakém třetím státě si někdo založí a nabízí ty léky internet, prostřednictvím internetu a tam si člověk může je koupit, i když jsou povinně na recept u nás. A pak se připraví v ochranném obalu někomu v Evropské unii, tak to porušuje asi 15 jenom evropských zákonů. A to už vůbec nemluvím o tom, kolik ještě zákonů toho členského státu to porušuje. Čili tady máme ale největší problém ne s tím, že si jsme toho vědomi, ale jak to můžeme hlídat. Jakým způsobem bychom tady mohli vůbec uplatňovat eh, nějakou úpravu. To jsou často kuriózní lékárny a ty jsou schopny to poslat kamkoliv a o tom tady už byla řeč, že tady Spíše je lepší cestou šířit osvětu mezi pacienty, říkat jim, jakému obrovskému riziku se vystavují a jinak nemáme jinou možnost. Děkuji. Uh, thank you very much indeed. Děkuji, pane Fiorinko. Uh, of really... Děkuji. Já myslím, že to bylo několik velmi důležitých připomínek. A jak vidíte, tak to vzbudilo spoustu zájmu. Paní Bastos, chcete se k tomu znovu vyjádřit? Mimochodem potvrzuji, že souhlasíme s vaším harmonogramem, který je navázán na hlasování v Envy. A my víme, že to by mělo proběhnout někdy v březnu nebo v dubnu, takže máme do té doby spoustu času. Chcete uzavřít diskuzi? Děkuji, pane předsedo. Děkuji za toto příležitost teď eh, přednést eh, stručně závěry z diskuze. Za prvé, harmonogram je velice jasný, co se týče předložení návrhu stanoviska, což se plánuje na 12. 1. prosinec. A také i bych chtěla poděkovat eh, všem, kteří si vzali slovo, protože takto já jsem byla schopná jasněji vymezit problém. A eh, i eh, díky tomu, co eh, teď řekla komise, tak myslím, že nám je jasné, že především budeme apelovat na lepší kontroly. A pokud jde o ty otázky finanční, dopady nákladů. Eh, návrh směrnice velice mm, dobře hodnotí tento dopad a je jasné, že kdo nakonec ponese tu cenu, mm, tak eh, je jasné, že eh, to asi nakonec bude reflektováno v ceně, takže to ponesou výrobci a pacient. A ještě bych chtěla říci komisi, že vůbec eh, nehovořila o kritice, která byla komisi adresována a která se týkala té skutečnosti, že neexistuje definice padělaných léků. Já bych ráda, aby mi komise řekla, proč nechce prosadit myšlenku jasné rigorózní definice eh, padělaných léků. Děkuji. Okay, well, um, we'll publish... Dobře, my váš harmonogram zveřejníme, jenom abych potvrdil, co jste říkala. Do 1. prosince se bude stanovisko zpracovávat, samozřejmě stínový zpravodajové. Tady eh, budou se na tom podílet a 25. ledna se budou řešit pozměňovací návrhy a hlasovat se bude v, v únoru. Pokud chcete výměnu názoru, což asi je na místě, tak možná bychom si mohli promluvit o tom, jestli bych se to nedalo zařadit na příští zasedání. Asi ne na příští týden, ale potom. Těch diskuzí asi proběhne na toto téma hodně, takže to musíme promyslet a je potřeba to také dojednat s vašimi stínovými zprávodaji. Paní Šaldemoze byla tak laskavá že byla ochotna posunout debatu na její téma na příští týden. Chcete učinit úvod už nyní, nebo to necháme také na příští týden? Er øh, ano, já se, eh, pokud bych mohla to udělat dnes eh, za pět minut, tak bych to udělala, ano, ale možná asi by bylo lepší o tom dohloubky potom diskutovat příští týden. Já moc krát děkuji za to, že jste ochotná to takto posunout. Omlouvám se i těm, kteří přišli, zvláště kvůli tomuto bodu a mohu všechny ubezpečit, že ta diskuze proběhne příští týden. Mám k tomu také několik stínových zpravodajů, kteří se budou účastnit této debaty příští týden a chtěl bych všem říci, že už se na tom pracovalo za minulé funkční období tohoto parlamentu. Použil, eh, vypracovalo se stanovisko, které Envy nikdy nepoužilo, takže to je materiál, který můžeme nyní použít jako podklad. A nyní bych rád přistoupil k dalšímu bodu, což je další první práce tohoto výboru první zpráva z vlastní iniciativy, která se bude zabývat otázkou scoreboard vnitřního trhu. Poprosil bych, aby ti, kteří odcházejí, odcházeli maximální tichosti. Vidím, že paní Pramta je už tady, takže vás vítáme. Musíme vám najít místo, protože vy zde krátce vystoupíte. A zatímco někteří odcházejí, tak já bych se dovolil říct, že ačkoliv tohle jsou nové místnosti s vynikajícími technologiemi, tak ty obrazovky jsou tak malinké, že se vůbec nedají na prezentaci použít. Takže jsme to vyřešili tak, že jsme všem rozdali kopii průsvětek, takže se vracíme zpátky k papírové technologii, to není až tak dobré pro uh, životní prostředí. Doufáme, že ty obrazovky se časem vylepší. Mohu se jen ujistit o tom, že všichni mají kopii prezentace k dispozici. Máme zde dva projekty, jednak doporučení komise z června ohledně fungování vnitřního trhu a pak je zde druhá věc a to je skloubout vnitřního trhu. Abych to zasadil do textu. Koordinátoři se shodli na tom, že vypracujeme zprávu z vlastní iniciativy, která se bude zabývat těmito aspekty skoubu vnitřního trhu. A já jsem moc rád, že je zde paní Tund, je novou členkou výboru a bude zpravodajkou, byla jmenována zpravodajkou k tomuto tématu. Já nevím, jestli si chcete vzít slovo jako první, nebo chcete nejprve vyslechnout prezentaci a pak se ujmout slova. Je to na vás. <clears throat> Já možná se nejprve veslechnu prezentace. Co myslíte vy? Souhlasíte se mnou? Dobře. Abyste neměla pocit, že jsem vás nějak vynechal, tak jsem proto se ptal. Dobře tedy. Takže paní Jumer eh, bude hovořit o některých svých přístupech, které má zapracované do své zprávy. Pokud bude čas, tak bychom si vyslechli i stínové zpravodaje. Ono tohle je opravdu první seznámení se s tímto tématem. Paní Brunter začne, vítám vás ve výboru. Máte zde velmi důležitou roli, jste vedoucí odboru na eh, DG vnitřní trh a existují zde už některá doporučení, která byla sjednána i s radou, takže to je to, co byste zde měla představit. Děkuji, pane předsedo. Já uvedu ta doporučení komise k tomu, jak by měl vnitřní trh fungovat lépe. A kolegyně vedle, paní Rego Kasaj, se potom vyjádří ke Scoreboard. Máme zde tedy dvě prezentace. K oběma máme průsvědky. Samozřejmě zde máme i připomínky, poznámky k těm jednotlivým průsvědkám. Tak za prvé, proč komise vypracovala toto doporučení? Je to proto, že, jak víme, vnitřní trh nefunguje, jak by měl. A v době krize je velmi důležité a ještě naléhavější, abychom vynaložili určité úsilí k tomu, aby vnitřní trh fungoval lépe pro podniky i občany. Je to také následek přeskumu vnitřního trhu, který probyl před několika lety, který vypracovala komise. Parlament tehdy vydal k tomuto usnesení a vyzýval komisi a státy, aby ty příslušné identifikované mezery byly napraveny. Ta doporučení se tedy snaží reagovat přímo na vyslovené obavy jak ze strany komise, tak ze strany parlamentu. Doporučení obsahují deset dílčích doporučení a zabývají se nedostatky v transpozici, aplikaci a prosazování pravidel vnitřního trhu. To je něco, co jsme zjistili v rámci společné akce Komise a členských států. U každého doporučení je také příloha. Tam jsou konkrétní opatření, která by měly členské státy podniknout tak, aby splnili a naplnili daná doporučení. Potom chceme zde ilustrovat, jak ta konkrétní opatření lze implementovat. Jsou tam příklady osvědčených postupů z jednotlivých členských států, jsou tam příklady toho, které se, co se osvědčilo u jednotlivých opatření, které máme v příloze. To doporučení doprovází dva dokumenty komise. Jeden popisuje, co komise v současné době dělá na podporu úsilí členských států, co se týče transpozice a co se týče mechanismu na řešení problému. A pak je tam přeskum a přehled stávající spolupráce na vnitřním trhu. Co už funguje a co už komise zrealizovala. Pro komise jsou všechna doporučení stejně důležitá a uvidíte na těch průsvědkách, že je to podrobně zpracováno. Já bych ráda upozornila na tři z nich. Jednak je tam doporučení na lepší informování občanů a podniků ohledně práv na vnitřním trhu a ohledně příležitostí přeshraničním styku. Ta navrhovaná opatření jsou praktické informace musí být dostatečně k dispozici a ty vazby musí být dobře nastavené. Varovné systémy musí fungovat jako například smaz. Druhé doporučení, na které chci upozornit, je doporučení, které se zabývá eh, prosazováním dodržování předpisů, kdy my se snažíme zde zavést mechanismus na řešení problémů a na zjišťování prosazování těchto předpisů. Ta opatření jsou uh, získat určitý postup pro řešení sporů, který by mohly členské státy vy, využívat. Zde je celo, dlouhodobé vzdělávání a další systémy řešení problémů. A pak třetí doporučení, to je velmi důležité z hlediska komise, a to je doporučení o zajištění a posílení fungování vnitřního trhu na národní úrovni. Konkrétně mezi orgány na národní, regionální a místní úrovni. Zde se navrhuje, aby byly přiděleny určit, jednotlivé funkce na vnitřním trhu, na jednotlivých úrovních a v jednotlivých oblastech. A to je tedy téma, které bude asi chvilku trvat, než se úplně zpracuje. Návazně po těchto vydaných doporučení došlo k tomu, že samozřejmě nevznikly žádné nové povinnosti členským státům. Je důležité říci, že ta doporučení byla jednou vydána a následně se sledovalo jejich naplňování. My jsme uspodářali určitý proces, jak sledovat naplňování těchto doporučení v členských státech. Máme pracovní skupinu členských států, která se bude pravidelně setkávat a vyhodnocovat, jak se naplňují ta doporučení ze strany členských států. A pane předsedo, vy už jste říkal, že rada už minulý týden vydala závěry k těmto doporučením a přivítala tato doporučení a upozornila na to, jak je důležité sledovat implementaci a systematické dodržování. My opravdu vítáme to, že eh, tato doporučení byla úspěchem a doufáme, že nabídnou občanům i podnikům na vnitřním trhu jen samé výhody. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Paní Brumter, děkuji za tuto prezentaci a za upřesnění. My zde máme i závěry rady. Sekretariát to rozešla. Budete mít tedy možnost se s tím seznámit. Původní návrh byl, myslím, rozeslán v červnu. A my jsme se k tomu ještě zatím nedostali v diskuzi. Já vím, že to řešila, řešila eh, předsedkyně pro radu pro konkurenceschopnost. Byla už zde v tomto výboru a řešilo se to. A bylo to tedy tématem v prosinci. Možná by to koordinátoři měli dále řešit. Zatím ještě na to nebyl čas, ale my to určitě použijeme jako program. Já myslím, že některé ty připomínky, zvláště pokud je o koordinaci vnitřního trhu, už byly dostatečně rozebrány minulý týden, když jsme to řešili se švédskou vládou. A ti, kteří tam byli, tak mohou ty informace, které jsme získali, zapracovat do naší diskuze v rámci snah o zlepšování koordinace. Možná, že přejdeme rovnou k tomu tématu zkouvu vnitřního trhu. To by měla nám přednést paní Rego Casas. A následně bych vyzval paní Tunant, která se vyjádří poté a poprosil bych jednotlivé členy, kteří mají zájem, aby se přihlásili do diskuze. Máme zde tedy druhou prezentaci a já poprosím paní Rego Kasas, aby se toho ujala. Ano, děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, možná někteří z vás neznají skoubor vnitřního trhu a proto jsem ráda, že mám nyní možnost vám to v krátkosti představit a říci vám, co je hlavním smyslem skoubor. Chci také podtrhnout, proč se zahájil systém monitorování a chci také upozornit na to, čeho jsme zatím dosáhli. Jsem velmi ráda, že to zde mohu přednést jako autorka Schoolboard. Hlavním smyslem tohoto instrumentu je v prvé řadě zlepšit informovanost členských států ohledně prodlení při transponování předpisů obecně. My jsme v minulosti zaznamenali, že řada členských států měla velké potíže s tím, k jakému prodlení docházelo. My jsme se proto před deseti lety rozhodli, že bychom měli sledovat, jak si členské státy vedou, pokud jde o transponování předpisů, že bychom to měli sledovat velmi pečlivě. A to prostřednictvím scoreboard, který máme dvakrát do roka tím pádem členské státy dostanou přehled o tom, jak si jednotlivé státy vedou a zároveň by je to mělo tedy předmět k tomu, aby zlepšovali svůj systém transponování a mělo by to i zlepšit celý systém. A proto naším cílovým publikem jsou hlavní, hlavně členské státy a jejich zpráva. Pro nás je to tedy pracovní dokument, který má pomáhat členským státům zlepšovat své nedostatky. Jak ta situace vypadala, když jsme začali v roce 1997 pracovat na prvním skoubu? Tehdy ta situace vypadala tak, že většina členských států mm, měla výrazné nedostatky, pokud jde o transponování. Bylo to 6 až 7 ten schodek. A proto jsme tehdy poprvé vydali scoreboard. To bylo v roce 1997. Od té doby ty nedostatky se postupně snižovaly a naposledy, když jsme v červenci tohoto roku vydávali skoubur, tak to ukázalo, že po třetí za sebou ten deficit byl pouze 1%, což ukazuje, že členské státy dosáhly výrazného zlepšení za ty roky. A užitečnost tohoto sledování se ukázala jako výrazná. My jsme tohle zapracovali teprve minulý týden do závěru. rady. Čeho chceme dosáhnout nyní? Nyní jsme na úrovni 1%. To vypadá dobře, to je dobrý výsledek. Nicméně členské státy musí nadále snižovat ty své nedostatky, protože ty nedostatky stále existují. Některé členské státy, devět členských států, je ještě stále daleko od dokonalosti. Například Řecko, které je na posledním místě má dvojnásobný nedostatek. Je to více než 2,1%, což je hodně. 18 členských států se pohybuje pod úrovní 1%, což je tedy ta cílová hodnota, kterou v tuto chvíli považujeme za hodnotu rozumnou. Došlo tedy ke zlepšení, ale včasná implementace je pouze prvním krokem. Na co se chceme tedy nyní soustředit? Chceme se soustředit na kvalitní transponování předpisů. Pro, pokud spočítáme směrnice, které nebyly transponovány a směrnice, které nebyly správně transponovány, tak získáme úplně jiné číslo, téměř 2%, to znamená dvojnásobek, takže těch nedostatků v právním rámci máme stále ještě hodně, to působí nejistotu v rámci celého vnitřního trhu. Takže nyní se budeme stále více soustředit na správnou transpozici. A skoubor se ubírá tímto směrem, protože zde zohledňujeme i případy porušování smluv ze strany členských států. To je zde také řešeno těch probíhajících případů je stále ještě hodně. My jsme nezaznamenali žádné výrazné zlepšení v této oblasti za posledních pět let Itálie má nejvíc takovýchto případů. Za ní je Španělsko. To je tedy pro nás velká výzva. Musíme snížit počet těchto řízení. Většina těchto řízení probíhá právě proto, že nedošlo k, ná, k náležitému transponování předpisu společenství anebo nedošlo k náležité aplikaci předpisů společenství. Je tedy potřeba se soustředit na tyto oblasti, v nichž mají členské státy nejvýraznější potíže a my to budeme velmi pečlivě sledovat a budou nám v tom pomáhat členské státy. Děkuji vám. Well, I'd like to thank uh, Mrs. Brumpton and Mrs. Ridgew for uh... Děkuji paní uh, Rego a paní Brumter a nyní bych poprosil paní Tun, která je zpravodajkou k tomuto tématu, ke zprávě o skoubuř a ke zlepšování situace ve fungování vnitřního trhu. Já nevím, jestli k tomu máme i stínové zpravodaje, jestli už byly jmenováni. Nicméně slovo dám komukoli, kdo se bude chtít k tomu vyjádřit. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji, děkuji rovněž představitelům Evropské komise, jak za doporučení, tak za prezentaci. Samozřejmě vnitřní trh má podporovat konkurenceschopnost evropských podniků a rovněž má stimulovat pro přeshraniční kontakty. A vnitřní směrnice jsou takovou kostrou Um, která se snaží podpořit vnitřní trh, což je velkým, um, velkým úspěchem a správné aplikování, eh, vymáhání um, práva bude dále podporovat evropské hospodářství a pro Evropský parlament je prvořadou záležitostí věnovat se tomu a věnovat eh, tomu patřičný čas. Zmínili jste se konkurenceschopnost a rovněž zasedání výboru pro konkurenceschopnost, které se konal minulý týden v Bruselu. Ano, já souhlasím, že závěry Možná bych si vzala ehm, jako příklady dva závěry, totiž upozorňují na včasné, správné aplikování eh, legislativy pro vnitřní trh a v tom kontextu rovněž význam plné a včasné implementace směrnice o službách a má pocit, že právě systém scoreboardingu je dobrým monitorovacím systémem a vítá iniciativu komise, kde rozšíří e, poměřované hodnoty a e, žádá, aby e, zvýraznilo pokroky, zejména v konkrétních oblastech, v konkrétních sektorech. Tady to vítáme. Zpráva. Ano, je to velice zajímavý dokument. Doufám, že všichni budete mít možnost se, kolegové, se seznámit důkladněji eh, s tím, co tam je obsaženo. Číslo 19, které já mám, ukazuje se to dvakrát do roka a je to takovým názorným příkladem úspěchu vnitřního trhu. Tři výzvy. Tady bych eh, je ráda podtrhla ještě jednou. Potřeba směrnice u těch 22% různých směrnic už uplynul konečný termín před dvěma lety. A v Barceloně přece se na zasedání řeklo, že tam bude nulová tolerance a 12 členských států tento cíl přesto nesplnilo. Nezapomínejme na to, že transpoziční lhůty byly záležitosti, na níž se shodly samotné členské státy. Druhá výzva všechny členské státy by měly dosáhnout cíle a to by mělo být skóre nižší než 1%. Tady máme informace o devíti členských státech, jež tento cíl nenaplnili. A třetí věc, o té jste se zmínila. Dodržování legislativy. Zdá legislativa je správně zharmonizována. V průměru je to 1,8 směrnic, které nejsou správně transponovány. Tady opravdu to musíme sledovat velice bedlivě. A já děkuji za to, že i vy jste to ve své zprávě i ve své prezentaci patřičně zdůraznila. Ale zároveň musíme dávat pozor na eh, tu fragmentaci, totiž máme přes 100 směrnic týkající vnitřního trhu, jež nejsou transponovány, což eh, působí právní nejistotu, omezuje podnikat, podnikatele v těch zemích, kde ještě určité směrnice nebyly transponovány a kde vnitřní trh tím pádem nefunguje v plném rozsahu. Pak sektory, tedy porušování v různých oblastech. Tam je toho opravdu příliš. Já bych tady ráda potrhla, že konkrétní sektor, v němž je nejvíce řízení o porušování, se týká celních záležitostí a um, daňových. To je téměř polovina všech případů. Tedy i to je obrovská výzva a s tou se musíme poprat. Ještě závěrem Vítám doporučení, jež komise zde prezentovala. Podporuji je a jsem přesvědčena, že pravidelné proškolování pracovníků, vyměňování těch e, nejlepších doporučených prostupů mezi příslušnými pracovníky nám, nás povede ke správným výsledkům. Rovněž členské státy musí zvážit Mm, jak transponují direktivy, musí si být vědomi judikatury a rovněž ustanovit možná takovou síť, kde si budou vyměňovat veřejné úřady, e, zkušenosti. To už vzniklo před pěti lety a tam musíme zvýšit e, počet e, případů, o nich se informují. A nyní řízení o porušování tam se musí uspíšit řešení na včasné etapě jakýchkoliv rozporů, tak, aby e, řízení o porušování nemělo vážný dopad na evropského občana. Jak už zdůraznil Evropský parlament, scoreboarding by měl být vyvinut ještě dále, aby pomohl těm, jež politiky stanovují a nastolují, aby odbourával bariéry a usnadňoval zavádění nových iniciativ. V této nové zprávě bychom se zejména měli soustředit na mm, to, že scoreboarding by měl být možností, jak zpřístupnit občanům informace. Mělo by to být zveřejňováno například na národních eh, internetových stránkách, aby to bylo přístupné, průhledné všem. A politická angažovanost e, členských států je zde nezbytná. Tady bychom se měli zamyslet a proskoupat, jak funguje e, e, scoreboarding v kontextu vnitřního trhu, jaké to má dopady pro řadového občana. A já si myslím, že zřejmě každý z našich kolegů zde má určité zkušenosti, že se může o ně podělit. Všichni jsme v kontaktu s různými úřady v našich mateřských zemích a já se těším na plodné diskuse dnes se všemi z vás Sekretariát mě požádal, abych vás informovala o následujícím časovém harmonogramu, jež byl navržen pro tyto diskuse a pro přijetí této zprávy. Totiž první výměna názoru to je dnes, pak lhůta, aby vši aby se um, poslal návrh k překladu, to je 15. říjen, pak 5. listopad zvážení, pak 9. pro parlament lhůta, a hlasování v IMKO 1. Eh, prosince pak na plenárce v lednu. Já jsem chtěla zdůraznit, že já jsem kdykoliv k dispozici, eh, ráda to proberu se stínovými zpravodaji a s kýmkoliv, kdo má na tom zájem. Děkuji. Uh, thank you very much indeed. Uh, děkuji, děkuji za toto a děkuji i za mm, harmonogram. A já zde mám otevřený seznam, zatím nemáme seznam stínových, pan Lechegard nejprve, a protože ale on byl velice aktivní účastník naší cesty do Švédska, i když je to jeho první vystoupení ve výboru, potom paní Gebhardt, ještě někdo chce přispět do diskuze, a paní Rapty a pan Bíde. Tak pan Lechegard, Lechegard. Děkuji, pane předsedo. Eh, poněvadž eh, vlastně je to poprvé, tak vás varuji, že budu pokračovat dámsky. Utrolig interessant område. Já eh, je, er, er som dansker. Mnívám se, že je to velice zajímavá oblast a jako dánský člen tohoto parlamentu musím říci, že opravdu mě leží na srdci účinnější uspořádání vnitřního trhu. Tady se přiznám, že samotnou zprávu jsem ještě nečetl to, co jsem zde slyšel, je pro mě nové. Přesto mám pár otázek, jež směřují na komisi. Totiž určitě i to bude pro nás další pobídkou k práci. Často se v souvislosti s účinností mluví i o možných peněžních prostředcích, které tady může Evropská unie z toho takzvaně vydolovat, dostat, pokud se něco účinně transponuje. O 300 eh, miliardech eur ročně se dokonce hovoří, že by se toto ušetřilo, pokud by se nám vše dařilo účinněji. Nevím, zda komise opravdu eh, zná takové propočty, zda by nám mohla E, něco takového předvést, to by bylo velice zajímavé i pro veřejnost, kdyby mohla slyšet něco poměřitelného, něco, co má dopad na e, úspory peněžní, kdyby se něco tedy transponovalo zcela účinně. Takže to by mě zajímalo, zda existují nějaké propočty, jež byste nám mohli sdělit. Pak druhá otázka. Co dělat, pokud e, státy nedodržují něco? Jsou proti ním uplatnitelné sankce? pokud tedy komise mluví o těchto možnostech, tak bych chtěl vědět, zda se vůči těm státům mohou uplatňovat nějaké konkrétní sankce. Jakým způsobem tedy můžeme zaznamenat úspěch? Měli jsme možnost pohrozit tomu státu sankcemi, anebo se ten stát prostě jenom dobrovolně více snažil? A pak ještě otázka. V oblastí komunikací. O tom už zde byla řeč. Tady je opravdu důležité, abychom jednak ze strany komise a i my vždy zdůrazňovali neustále, že i úspěchy, již se patřilo dosáhnout, předávali i veřejnosti, ať už podnikatelům nebo eh, občanům tam, kde chceme, aby vše běželo plynule. Děkuji, to bylo z mé strany vše. Thank you very much, eh, Děkuji, paní Gebhardt. Děkuji, pane předsedo. Moje frakce má, ještě si nejmenovala stínového zpravodaje nebo zpravodajky. Samozřejmě, jakmile to nastane, tak paní tu budeme informovat. Proto bych nejdříve ráda zdůraznila, co tady pro mě má význam z osobního hlediska. Za prvé, je velice důležité e, tu transpozici nějak mít pod kontrolou toho evropského práva do právních systémů členských států. My tady musíme působit společně. Rada, parlament, komise. My se snažíme a to přece nejde, aby si je pak členský stát vůbec netransponoval nebo nesprávně, anebo si je prostě odložil někam a nezabýval se nimi. S tím nemůžeme souhlasit, to je zcela proti duchu společné Evropy, s tím se musí něco dělat. A tady vy sama jste to zdůraznila, rozhodně to budete postihovat ve své zprávě. Pak jste se zmínila i o e, směrnici o službách. To je jeden z nejdůležitějších aktů v komunitárním kontextu a já rovněž jako zpravodajka bych ráda řekla, že my opravdu musíme na to dávat zvláštní pozor, aby to bylo transponováno. O tom se velice často diskutuje a proto my jsme rovněž se shodli na našem zasedání koordinátoru, abychom měli takové společné zasedání v listopadu, když už nám to časový rozvrh dovolí, abychom se doslova zabývali stavem transpozice. To tedy mají ještě členské státy čas do konce roku, ale měli bychom už na ně vyvíjet tlak a to je oprávněné. Protože já bych všem ráda ještě připomněla jednu věc. Já jako zpravodajka, když jsme jednali s radou, tak jsem radě ministrů nabídla si vzít ještě dodatečný rok na tu transpozici. Totiž směrnice o službách postihuje opravdu velice široké pole v tom, jak je možné ji aplikovat v tom kterém členském státu. A ministři mi tehdy odpověděli, ne, nic takového my nepotřebujeme. Ale tím pádem mají na bedrech tu odpovědnost transponovat to tak, aby se vešli do té lhůty. My jsme jim to nabídli, my jsme jim tu možnost dali vzít si víc času. Tady bych poukázala i na to, co jsem napsala i do své zprávy. Tam jsem to sama ještě formulovala, tak, aby si to každý mohl přečíst. To je velice důležitá věc a to musíme vidět ve všech souvislostech. Pak ještě třetí věc, na bych ráda upozornila. To je spíš otázka na komisi. To ještě se můžeme o tom pobavit společně, paní Tůnova. Totiž hodnocení toho, co bylo buď netransponováno vůbec, anebo transponováno nesprávně. Jaká kritéria se používá? Protože tady samozřejmě jsou i určité politické aspekty a my víme, že Evropský parlament, komise, členské státy nebo rada nemají vždy nebo neinterpretují vždy eh, daný text stejným způsobem. Tedy do jaké míry my když si sestavujeme tu scoreboardovou tabulku, zohledňujeme to, že tam jsou určité rozdíly interpretace. Co už je pak ten takzvaný infringement, čili to porušení, nebo když se něco dostává k soudu, kde se musí vymáhat soudně e, právo nebo povinnost transponovat nějakou direktivu, nějakou směrnici. Tady bychom rádi získali dodatečné informace, které by byly přílohou k tomu scoreboardingu, totiž do jaké míry komise má pocit, že porušování nastalo přes totožnou interpretaci a kdy došlo k porušení při té aplikaci, jež vyplývala z rozdílné interpretace, protože často to, co píšeme, má politický, eh, politický aspekt, často je to výsledek kompromisu, často se opravdu nedá číst úplně jednoznačně, co je míněním toho textu a někdy je dokonce žádoucí, aby tím interpretátorem byl ten Evropský soudní dvůr a to mě v tom scoreboardingu chybí. To by nám totiž pomohlo pochopit, jakým způsobem můžeme pracovat nebo sami si vyložit ty číselné údaje, které máme nyní přes sebou. Děkuji. Děkuji. Ano, nyní máme ještě čtyři řečníky, každý 8 minut, bez eh, toho, aby asi komise potom mohla to nějak schrnout. Paní Rapty, pan Bíle, pan Schwab a paní Verňo. Takže prosím, velice stručně, jedna minuta pro každého, prosím, protože já bych rád, aby i komise ještě mohla stručně zareagovat, ale paní Rapty, jedna minuta. Ano. Jenom mám otázku na komisi. Vy jste zmínila Řecko, eh, i eh, to, že u Řecka existují špatné údaje. Mám otázku jednoduchou. Proč zde eh, tedy vy jako komise hodláte zahájit řízení v tom případě? Velice stručná, ano, pan Bíler. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s paní zpravodajkou, že kontrola výsledku vnitřního trhu zejména třetí průsvitka, jsou důkazem úspěchu kde opravdu ten deficit, ta nedostatečná transpozice šla rychle dolů za posledních deset let. Ale já jsem zde šokován jako polský poslanec. Totiž, že moje země je opravdu až na jednom z posledních míst v téměř každé statistice a opravdu nemáme nic čím bychom se mohli omlouvat, protože zejména nové země jako Bulharsko a Rumunsko jsou na předních místech. A nevím, zda eh, si se toho všichni vědomí. Polsko často v polských médiích je prezentováno jako taková oběť Evropské unie. A já souhlasím, že ten dokument je hlavně pro vnitřní potřebu, ale zároveň bych řekl, že by Evropská komise měla uvažovat i jakým způsobem vysílat určité signály eh, do těch zemí, zejména jež zaostávají. Děkuji. No, pan Schwab, také vaše minuta. Um. Děkuji, pane předsedo. Za prvé, práce eh, Ruži Tůnové nám velice pomohla a rád bych eh, jí poděkoval, zejména když budeme dnes eh, diskutovat i spotřebitelský zákon. Tady takové strukturované vyhodnocování je velice užitečné, jak vypadá právní situace a jak se v reálu odvíjí v tom či onom členském státu. Ano, máme jednak scoreboarding v oblasti ehm, vnitřního trhu, spotřebitele, ale jinak nevíme, proč a jak to vypadá ve kterém členském státě a proto někdy máme potíž adekvátně přizpůsobovat formulovat ty návrhy tak, aby vyhovaly všem 27 členům. Tedy opravdu, jak už bylo řečeno včera, ta transpozice, na tu se musíme soustředit dále, abychom lépe pochopili tu komplexnost toho vnitřního trhu. Uh, Pani Verňo, místo předsedkyně, velice stručně já myslím, že to je velice technická a velice i politis, politická agenda, významná pro evropské občany. Všichni řekli, že nejde o to ještě dále eh, komplikovat evropskou administrativu, tak jak to špatně i vnímají naši občané pak a eh, výrobci. Ne, tady je třeba ukázat ukázat tedy politicky, když to potom půjde přes ty technické detaily, že vnitřní trh je příležitost pro evropskou eh, pro konkurenceschopnost naše evropské podniky a je to dobré pro každodenní život. A my zde vidíme, že 2% mm, směrnic nejsou správně transponovány členskými státy. No, když to vidíme, no tak jak i řekla zpravodajka, tady je eh, třeba Mm, to řešit a mm, je to mm, otázka, která teď vlastně padla i do toho kontextu hospodářské krize a právní nejistota je nepřijatelná pro malé podniky a vůbec i pro občany a pro spotřebiteli spotřebitele v Evropě. A právě e, tato agenda, která se může zdá být taková monstrózní, tak e, pro vnitřní trh je to důležité, protože to je nástroj pozitivní komunikace Evropy, i když e, tady jsou obrovské, obrovské výzvy. Děkuji. Uh, right, um... Dobře. Ano, už jsme téměř vyčerpali čas, takže velice stručně, paní Promte, pokud bych chtěla zareagovat velice stručně na některé připomínky a potom dám eh, závěrečné slovo zpravodajce. Ne, paní Kašajs. Děkuji, pane předsedo. A já bych se vyjádřila k tomu, co zde zaznělo. Začnu u pana Martna. Jakým způsobem poměřujeme náklady na pozdní transpozici? My jsme se o to pokoušeli, ale nakonec se ukázalo, že to není vůbec možné že takovéto poměřování nefunguje, že nezjistíme, kolik to stojí, když neproběhne transpozice. Proč je to nemožné? Je to téměř nemožné, protože i záleží, jaké ukazatele použijeme. záleží, jak chceme poměřovat ty náklady. Měříme to podle toho, jak je daná směrnice důležitá, nebo to měříme hospodářskou hodnotou té směrnice, a oblastí, kterou upravuje? Jak se vypořádat se skutečností, že jedna směrnice má větší dopad na občany než druhá směrnice, která je spíše techničtější povahy? My jsme se v minulosti zkrátka o něco takového pokoušeli, snažili jsme se pracovat s ekonomickými experty a dalšími subjekty a oni všichni dospěli k tomu, že to téměř vůbec nejde. To znamená, že už se do toho nebudeme v budoucnu pouštět protože by to pro nás znamenalo vytvoření zbytečné další nejistoty a proto to dělat nebudeme. Abych se ještě vyjádřila k těm postihům, co děláme s těmi členskými státy, které neprovedou transpozici včas. To je snadné. Na to, k tomu se vyjádřím jasně. V řízení v případě nedostatečné transpozice je automatické. Pokud stát neprovede transpozici, do měsíce po skončení lhůty, tak my okamžitě zahajujeme řízení pro porušení smlouvy. A členský stát jde k soudu. To je běžný účinek. Funguje to zcela automaticky. Tam není jediná pochybnost, že by členské státy se mohly vyhnout nějakému postihu. Proč si členské státy vedou lépe než před deseti lety? No, je to proto, že na ně je vytvářen tlak ze strany ostatních členských států, že tam je vyšší transparentnost, pokud jde o to, jak si členské státy vedou, které se vedou dobře, které se vedou špatně, je to zcela zřejmé. Takže členské státy mají stále větší zájem to dodržovat a ty členské státy, které jsou na těch spodních příčkách, tak ty se cítí trapně. A protože tam působí i tisk, média, která informují o tom, který stát si jak vede, tak proto mají větší motivace se snažit. My jsme několikrát vydali zkoubu vnitřního trhu a ty reakce byly ohromné. Probíhala komunikace s se sdělovacími prostředky. Sdělovací prostředky mají zájem zjistit, jak se ty členské státy vedou. Opravdu je tam velký zájem na tom se zlepšit a nebýt tou černou ovcí ve třídě. Takže tlak okolí je velmi účinným prostředkem a proto chceme nadále tyto informace zveřejňovat. A k tomu, co říkala paní Gepard. Já myslím, že už nemáme čas, protože tlumočníci končí. Já vím, že jste se chtěla vyjádřit velmi komplexně. Vadilo by vám, kdybyste nám to poslala? Vy jste si dělala poznámky, takže se můžete vyjádřit písemně. My máme těch otázek ještě spoustu. Já chci dát slovo ještě paní Gepard. Je nám to moc líto. Jediná možnost pro nás by byla bez tlumočení. Děkujeme, že jste dorazila a že jste odprezentovala to, co jste odprezentovala. Bylo by skvělé, kdybyste nám to poslala písemně. Paní čin, chtěla jste se v krátkosti vyjádřit v závěru, ještě než tady ukončíme zasedání před obědem. Já jen poděkuji. Poděkuji za tuto diskuzi, děkuji za prezentace a nepochybně diskuze bude pokračovat dál a výsledkem bude, že členské státy budou ještě více motivovány rychleji a kvalitněji transponovat předpisy a že to povede k lepšímu fungování vnitřnímu trhu, což je něco, čeho dosáhneme společně. Děkuji, já vám děkuji za první působnost v, v roli zpravodajky. My se na tu strukturu podíváme později. Máme zde harmonogram do 1. prosince Určitě se k tomu budeme moci vyjádřit. Chceme, aby to bylo odhlasováno na plenárním zasedání, ale pokud ten harmonogram opravdu je takto správně, tak to, tak to zvládneme. Pokud je něco dalšího, co chcete prodiskutovat s frakcemi, tak samozřejmě záleží, jak se frakce rozhodnou. Jinak se ale myslím, že můžeme dodržet váš harmonogram a splnit toho, co se od nás očekává. Bude na koordinátorech, aby se rozhodli. Každopádně hodně štěstí. Děkuji mnohokrát, děkuji komisi za to, že dorazila a otevřela tuto diskuzi. Těším se, že se zde sejdeme v 15 hodin. Pan Šváb bude se mnou vést velmi důležitou diskuzi o směrnici o právě spotřebitelů. Doufám, že tady všichni budete a nyní vám přeji dobrou chuť k obědu.